Vážení kolegové, začneme dnešní zasedání eh, pod výboru SEDE. Máme před sebou velmi zajímavé body na pořadu jednání. Připomínám jenom, že zasedání eh, je zveřejněno na internetových stránkách jako vždy. Eh, máme k dispozici tlumočení, zejména tedy pro plné členy výboru SEDE. Přejdeme k přijetí pořadu jednání. Pokud nemáte připomínky, je pořad jednání přijat. Sekretariát vám všem rozeslal zápis ze schůze 14. prosince 2017. Pokud máte jakékoliv připomínky, námitky, tak je zasílejte do konce zítřejšího dopoledního zasedání našeho výboru. Pokud nebudou žádné připomínky, tak eh, ten zápis bude automaticky schválen. Sdělení předsedkyně. Mm-hmm. Ráda bych vás informovala, že během rozšířeného předsednictva bych ráda diskutovala o návrhu, který předložil pan Gáler, abychom měli diskuse se zástupci komise eh, při financování PESCO. To je obrovsky důležitý bod a já tedy navrhuji, abychom buď měli oddělený bod financování PESCO na pořad jednání, ale myslím si, že ještě lepší by bylo, kdybychom zvážili předložení ústní otázky za výbor SEDE během plenárního zasedání. Za prvé tedy eh, s tím bude muset souhlasit pan Galer, ale myslím si, že by to mohlo být mm, dobré řešení tohoto dilematu. ale ještě se k tomu vrátíme během zasedání rozšířeného předsednictva. Obracím se tedy na vás, eh, omlouvám se, <clears throat> pokud eh, třeba eh, nebudu úplně na 100% dnes, protože mám za sebou opravdu těžkou chřipku, tak ještě jsem pořád trošku unavená. Každopádně teď už přejdeme k samotnému eh, zasedání. Nejprve nás čeká informace o pracovní cestě pod výboru sede do Talinu a eh, tedy v Estonsku a do Helsinek ve Finsku. V Estonsku jsme nebyli pouze v Talinu, ale ale také na letecké základně Amary. Takže jsme navštívili těch míst víc. Účastníci, eh, eh, byla jsem tam tedy já, pan Galer, pan Tom eh, McKellen, pan Fronzolika, pan Tarand, Byli jsme tam celkově tři dny. Začalo to tedy v Talinu výměnou eh, názorů s ministrem obrany estonským. Setkali jsme se s eh, velmi tedy zkušenými estonskými diplomaty a byla to skvělá prezentace, kterou nám předložili. Ehm, co se týče ehm, postavení nebo ehm, pohledu eh, této země na eh, nejdůležitější evropská témata, vůbec na celou otázku bezpečnostní situace v této oblasti. Potom jsme jeli na tu leteckou základnu Amary. Setkali jsme se s taky s veliteli italského, um, italských jednotek, které tam slouží, také Američany z Ohio v USA. Viděli jsme uh, vojenské, eh, vojenská letadla, eh, jak evropská, tak mc 16 Vyslechli jsme si opravdu detailní briefing eh, ze strany estonských zaměstnanců, kteří tam pracují. Potom jsme eh, další den navštívili opět ministerstvo obrany Setkali jsme se s odborníky eh, vysoce postavenými, eh, poradci, asi vlastně nejdůležitější bod, eh, celý důvod naší návštěvy. Byla návštěva střediska excelence pro kybernetickou obranu. Opět jsme si vyslechli, jaké zkušenosti mají v Estonsku v této oblasti i na mezinárodní, úrovni, jaké jsou zkušenosti. A Eh, vlastně tohleto téma začalo být velmi aktuální po roce 2007, eh, po krizi v roce 2007 a eh, vlastně bylo to velmi důležité z hlediska estonské kritické infrastruktury a už od té doby mm, Estonsko vlastně je ve vedení při vypracovávání programů a projektů které mají za účel boj s kybernetickými hrozbami. Potom eh, jsme se setkali během oběda se zástupci obraného výboru eh, parlamentu. Měli eh, dobře a poměrně zastoupeni. A to i přesto, že My jsme tam eh, vlastně byli ve stejnou dobu, kdy probíhala eh, debata na, eh, důležitá debata na ministerstvu zahraničních věcí, kde se hovořila tedy o zahraniční politice. Eh, na půdě estonského parlamentu. Takže jsme vděční estonským poslancům za to, že si na nás vyhradili čas a že nás takto vřele přivítali. Potom jsme eh, zase eh, navštívili zástupce, nebo jsme měli setkání se zástupci estonského obraného sektoru. Pobavili jsme se o výhlídkách eh, tohoto odvětví v Estonsku do budoucna. Také integrační plány s EU a i plány pro PESCO. Ve středu jsme se tedy vydali trajektem do Helsinek. I tam probíhaly briefingy na ministerstvech, zejména tedy na ministerstvu, na ministerstvu obrany. Setkali jsme se také s obraným výborem finského parlamentu. A opět navštívili jsme Evropské centrum excelence pro kybernetickou obranu a vyslechli jsme si, co všechno už bylo uděláno a jaké jsou ještě plány do budoucna v této oblasti, tedy kybernetické obrany. První den návštěvy v Helsinkách jsme zakončili setkáním opět s asociacemi, které působí v odvětví tedy obrany v Vinsku. Vyslechli jsme si také briefing o prioritách finské obrany a finského obraného průmyslu. Poslední den jsme tedy celé dopoledne věnovali výměně názorů s finským obraným velitelem. nemohli jsme se sejít s eh, obranou akademií. Došlo tam ke změně plánů mm. a tedy sestavení účastníků mise a bylo potřeba stihnout dřívější letadlo, takže eh, to je tedy vše. A nyní eh, zahajuji diskusy. Pan Kelam, prosím. Děkuji mnohokrát. Pro mě bylo potěšením s vámi pod vaším vedením naštívit Estonsko a Finsko. Ono to byla velmi zajímavé srovnání mezi Estonskem a Finskem. V podstatě takové hlavní poselství z Estonského ministerstva obrany bylo, že před pěti, šesti lety Eh, obrana pobaltských států eh, se považovala tedy za jejich věc. Dnes je zřejmé, že Rusko útočí na všechny členy EU a proto je to eh, tedy nejenom jejich věc, ale i naše věc. Hmm, ta letecká základna Amary, tam opravdu to bylo velmi důležité, důležité navš, důležitá návštěva. Byla tam tedy takzvaně americká, americká squadron. Um, která vlastně původně eh, přiletala do Emery na eh, třikrát, čtyřikrát ročně na tři, čtyři týdny. Eh, to tedy se považovalo tedy za prostředek na to odrazovací a jak to zmínil ministr obrany, v případě konfliktu je, jsou ale posily, které jsou eh, nezbytně nutné. A teď je vlastně otázka, jak je přivést. Eh, co se týče finských obraných sil, já jsem byl pozitivně překvapen všichni jsme dospěli k názoru, že Finsko je mnohem lépe připraveno na požadavky na to, než některé členské státy na to. Co se tedy týče například výdajů na eh, obranu, eh, obrana územní, eh, malý zelený mužiček by v Finsku vůbec neměl šanci. modernizují své obrané vybavení na základě dlouhodobého plánování. V tuto chvíli finské dělostřeba má eh, více než 600 eh, tedy kusů, to je více než ehm, eh, kde jinde v Evropě. Finsko je také velmi pozitivní ohledně peska. Samozřejmě to nepovažujeme za eh, jakýsi náhradu na to. A také co se týče jakési severní skandidávské spolupráce. Takže tam nějak neomezují možnou spolu, možnost spolupráce s dalšími členskými zeměmi EU. Vy jste zmínila středisko excelence pro ty hybridy. To je vlastně něco nového. Eh, je toto středisko je otevřeno teprve od října minulého roku. A eh, Finové to považují za jakési eh, neutrální přemostění mezi NATO a EU pro výměnu informací a pro přípravu analýz ohledně toho, jak ty hybridní sety fungují a připravili praktický seminář ve Vilniusu, kde se tedy hovořilo o ruském vlivu na Pobaltí. Pak no, jsem se setkal se zástupci asociace eh, tedy eh, finského letového prostoru a oni jsou velmi dobře připraveni, velmi dobře zaměřeni A co bylo asi nejzajímavější, bylo, že oni investují sami 15 do výzkumu a vývoje. To je dvakrát vyšší než evropský průměr. Na základě tedy obratu. Z obratu to investují. A jejich aktivity ale pokrývají celou Evropu, nejenom finský obraný sektor. Mm, to bylo velmi povzbudivé. Co se týče tedy přípravy relativně malého státu na svou obranu. Děkuji. Děkuji, s tím asi všichni souhlasíme. Bylo to opravdu skvělé setkání. Všechno ta setkání vlastně během té mise byla zajímavá. Nyní vicepředsedkyně Claire Moody. Děkuji, velmi stručně. Samozřejmě ta eh, centra a eh, jedna kyberbezpečnost a hybridní hrozby. Eh, oni spolu eh, pracují v těch oblastech, které i u nás se těší obrovského zájmu. A mám otázku, co jste si odnesli z návštěvy těch center, těch základen? Co bychom měli udělat, abychom prohloubili rozšířili činnost Evropské unie v těchto oblastech a a to samozřejmě především v té kyberbezpečnosti, ale i ty hybridní hrozby jsou velkým tématem, takže děkuji. Předsedkyně, děkuji. Místo předseda Jaromír Štětina, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, prosím, vemte si sluchátka, budu mluvit česky. Pan Tunekelam zde zmínil Eh, jednotu. Já si myslím, že eh, dnes už není možné, aby pobalské státy, včetně eh, Estonska, se spolehali jenom sami na sebe. A myslím si, že to probíhá i v praxi. Bylo tu zmíněno ono strategické letiště v Estonsku, jehož jméno jsem zapomněl, jak se jmenuje. Zapomněl jsem. A tam se v praxi pokázalo, jak ta, jak ta vzájemná pomoc eh, funguje. Jeden čas eh, v Estonsku na tomto letišti přistávali eh, gripeny, které patří armádě mé země, to znamená České republice. A mělo to skutečně velký význam, protože jsme tam viděli v té době grafy, které ukazovaly, že v okamžiku příletu českých gripenů do Estonska prudce poklesly e, počty porušení vzdušného prostoru Estonska ruskými letadly. Takže ta spolupráce je nesmírně důležitá a bude ještě důležitější. Tolik jsem jenom chtěl připomenout. Děkuji za pozornost. Thank you. Děkuji vám. A chtěla bych teď vyzvat nejprve eh, Lekalama, aby se ke mně také připojil a reagoval případně na dotazy ze strany našich kolegyň a kolegů. Můj dojem eh, ohledně obou těch center byl takový, že bych mohla říct, že nebyl jednotný, že se tak trošičku lišil. To eh, hlavní, co již bylo vykonáno Evropským centrem v Helsinkách, bylo vytvoření určitého eh, určitých postupů, aby se podařilo nějakým způsobem spojit, skloubit eh, síly Unie a NATO. A vnímám to také jako takovou platformu pro sdílení dobrých postupů, eh, kterých je celá řada eh, uvnitř členských států, jako snahu překonat případné váhání některých členských států ohledně sdílení informací. Takhle jsem to pochopila a k tomu Estonsku a k centru v Talinu, tak e, tady jsem toho dojmu, že se jedná o takovou dlouhodobější zkušenost, že se jedná o něco, co je spíš soustředěné na e, praktické projekty e, při vlastně odstraňování eh, hrozeb eh, kyberbezpečnostního charakteru. A ohledně té základny Amerik, tak eh, my to vnímáme jako tak, že její jaksi posílnější role se začala rozvíjet po návštěvě prezidenta Obamy v Estonsku on tam tehdy slíbil, že základna Amary se stane takovým výcvikovým e, centrem, výcvikovou základnou pro americké vojsko. A e, e, ta kontrola vzdušného prostoru, to je nepochybně velice, velice závažné téma. Nás informovali o různých eh, incidentech, který, kterým tam dochází. A pane Štětino, máte pravdu, i přítomnost dalších zemí a to prokazování solidarity, to všechno je nesmírně důležité ale samozřejmě zrovna tak eh, je důležité eh, realizovat v praxi tu kontrolu vzdušného prostoru a prokazovat připravenost eh, prostě vstoupit do, do toho v případě, že by eh, se nějakým způsobem narušovala ten výsostný vzdušný prostor. Asi jsem úplně přesně nezachytila tu úplně první otázku, eh, jestli se dobře eh, pamatuji, tak se to vztahovalo k eh, případné schopnosti sami eh, balských států sami bránit svou eh, svrchovanost, svou bezpečnost. Eh, baltické země se snaží posílit svou kapacitu a jsou velmi připravené a eh, ohledně eh, zvyšování svých eh, vojenských výdajů. V případě Estonska to není nutné, ale ta země je neustále stále připravena tak učinit. Estonsko je jednou z mála zemí, která dosahuje v tomto směru těch cílů, které definovalo NATO. A stále tady máme v pobaltských zemích celou řadu mezinárodních eh, útvarů vojenských. Je tady taková eh, vojenská přítomnost v Litvě, eh, Německo. Eh, v Estonsku je základna TAPA, kde, jsou zase, eh, kde je zase rámcový stát Spojené království, na rozdíl od Německa v Litvě. A eh, my bychom pravděpodobně také rádi navštívili tuto základnu pokud mi něco chybělo na té návštěvě, tak je to pravděpodobně účast a diskuze eh, na té základně TAPA a pravděpodobně eh, to zorganizujeme později. Ale chtěla bych ještě vyzvat pana Tune Kelama, aby se také případně vyjádřil k dotazům, které tu zazněly. Děkuji. Děkuji za váš zájem. Co se mne týče, tak v obou těch centrech jak eh, v Centru pro kybernetickou bezpečnost, tak v Centru pro boj proti hybridním hrozbám je eh, hlavním problémem sdílení informací. Bezpečnostní složky nesmírně E, zdržlivě přistupují k případnému sdílení informací. Nechce se jim do toho, ale musím říct, že obě ta centra fungují na dobrovolném základě. To hybridní centrum v Helsinkách e, má teď 13 účastníků, ale ten počet narůstá. Všechny země kolem e, Baltského moře, k tomu také Spojené království a v pak je tady centrum Tallinn, eh, to má také těch 13 dobrovolných členů, všechno je to na dobrovolném základu, to sdílení informací. A chci říct ještě, že také se diskutovalo o tom, jak si vykládat eh, eh, ty, to určité Eh, ta určitá deklarace v tom, pří, v tom smyslu, že by vlastně článek 5 eh, také mohl být vztahován na eh, ty kyberútoky, ale případ od případu. Kyberútoky teď představují pouze jeden, jednu část Eh, velice eh, komplikovaných eh, pokusů o útoku, útoky. Co bylo velmi zajímavé v tom talinském centru, oni tam hrají takové hry, takovým svým způsobem evropské mistrovství Eh, prostě improvizují kyberútoky eh, proti konkrétním cílům a jsou tam ty útočící týmy a obránci, červení a modrý a tak dále. A zdá se, že to je docela zajímavé, protože ono je to dobré cvičení, eh, jak se chovat v případě závažných útoků. A <laughs> musím říct, že to na mě udělalo veliký dojem. V Helsinkách No, co se mě týče, tak to úplně nejdůležitější bylo, že eh, si uvědomuji, že my hovoříme velmi teoreticky o těch hybridních hrozbách, o tom, co znamenají. Ale oni tam eh, to všechno mnohem eh, více vyjasnili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 tedy třeba prvním krokem zvyšování eh, zranitelnosti partnerů, zjišťování informací, oslabování sociální soudržnosti, vyvolávání sociálních nepokajů. A pak je druhá fáze a do ní třeba patří eh, použití síly, vojenských uskupení, ne snad přímo dílu, ale, ale už je tam třeba zabíjení lidí a eh, možná i třeba útoky proti kritické infrastruktuře a tak dále. A já si myslím, že je obrovsky důležité, aby všichni účastníci eh, o, tito, o těchto jednotlivých etapách věděli o těch konkrétních situacích, aby na ně byli připraveni, aby věděli, jak takové scénáře fungují. Samozřejmě potom tam jsou v praxi určité odlišnosti, ale celkově musím říct, že mi to připadalo jako nesmírně slibná iniciativa. A <clears throat> pro mě Eh, to bylo také eh, eh, důležité, že se, když se to otevíralo paní Mogherini v loňském roce, tak tam byl také generální tajemník NATO, že tam byl prezident Finska. Zahájení prostě bylo na velmi vysoké úrovni a to vnuká určitou naději. Předsedkyně, děkuji. Já se domnívám, že toto je prohlášení, které tak trochu uzavírá ten debriefing mise sede do Estonska a Finska. Byli jsme tedy schopni provést eh, tuto misi poměrně brzy poté, eh, co, eh, či toto, tento debriefing poměrně brzy po té misi, takže za to také děkuji. A teď tady máme předkladatele stanoviska ohledně e, vytvoření rámce pro screening e, přímých zahraničních investic e, v Evropské unii. Je to pan Jeffrey Van Orden a měli bychom se zabývat pozměňovacími návrhy, které byly E, předloženy. E, jak jsem to pochopila, 12 jich bylo schváleno, ale každopádně si vyslechneme e, pana navrhovatele, aby hodnotil tento návrh. Prosím, pane Van Ordene, máte slovo. Um. Děkuji vám, paní předsedkyně. Tak především chci poděkovat kolegům. Toto je velmi důležitá záležitost a kolego to velice zaujalo. Mm bylo podáno víc než 200 pozměňovacích návrhů. A já musím říct, že eh, my jsme je dostali vlastně teprve příští týden. Jsou v různých jazycích a my ještě bohužel nemáme eh, mnohé z nich přeložené do angličtiny. A mně bylo řečeno, že my je dostaneme až někdy 1. března nebo později. Takže Eh, to nám za stolik eh, eh, příliš nepomáhá. Nicméně já jsem se už zaměřil na ty pozměňovací návrhy, které jsem přečetl a jak vždy jsou tam takové, které podpořím. Myslím, že jsou vhodné, jiné jsou tedy méně vhodné, ale já si myslím, že až budeme tedy eh, pracovat eh, na kompromisech, podaří se nám snad tedy zredukovat počet a mm, prostě formulovat je tak, aby byly pro nás přijatelné. Eh, zítra 15.30 máme, máme schůzku stínových zpravodajů a ještě předtím se, nám pokus, se tedy pokusíme vám rozeslat návrhy kompromisních návrhu a prosil bych o pochopení, že na to máme velmi málo času, takže já se pokusím, aby to bylo tak nějak v průběhu eh, dopoledne zítra. Takže 15.30 máme stínové zpravodaje a v týdnu od 19. března se bude hlasovat o těchto pozměňovacích významech ve výboru. Děkuji vám. Já bych chtěl jenom říci, že toto má na, starost výbor INTA, pan Brust jako zpravodaj. Stanovisko by mělo být schválováno v AFETu 19. nebo 20. března. A ještě dám slovo stínovým zpravodajům. Takže paní Andrikěne, prosím. Děkuji vám. Především bych chtěla mm, poděkovat panu kolegovi Van Ordenovi za ten návrh, o kterém je dneska řeč. Mám několik obecných poznámek k tématu. Tento nový návrh přichází v pravý čas. Je to dobrý začátek, ale samozřejmě to nebude stačit, aby eh, se Eh, aby to bylo dostatečné pro vyvážení dobře koordinovaných a centralizovaných eh, centralizovaných úsilí eh, světových mocností. Ten návrh hm, ovšem je ambiciozní, ale nepředstavuje samotný nebo vlastní mechanismus screeningu. Je to spíše o sdílení informací mezi členskými zeměmi a komisí. My ještě vlastně nevíme, eh, nemáme úplný přehled o přímých strategických zahraničních investicí do EU. Eh, my víme, že eh, jsou z té čínské firmy, které u nás investují nejenom v civilním sektoru, ale také eh, v bezpečnostním průmyslu. Britské, francouzské a další technologie už jsou k vidění eh, v různých vojenských zařízeních, palubách letadel a eh, na lodích v Číně. A mm, jsou tady třeba už jsou tady eh, částečné vlastnictví eh, ze strany Číny eh, v různých podnicích, Brugge, případně také v vyhledávači letu Skyscanner a tak dále. Čili my riskujeme to, že naše, náš technologický náskok a nezávislost zahraniční politice můžeme ztratit. My potřebujeme tento screening, ale e, znamená to také, že tady máme otázku bezpečnosti a důvěry. E, důvěrnost musí být mechanizem chráněna a je třeba zavést také disciplinární opatření. Návrh zatím tedy e, neumožňuje nebo nebrání spíše v tom, aby aby eh, cizí investoři nějakým způsobem obcházeli třeba některé národy. Eh, cizí subjekty pravděpodobně eh, budou hledat mezery a budou se snažit uchytit v cených průmyslových odvětvích, které nejsou chráněny tím screeningovým mechanismem. Tento návrh asi nebude mít nějaký velký vliv, ale pokud chce Evropská unie hrát za rovných podmínek, musí zavést daleko přísnější opatření. A to se týká eh, různých odvětví a vlastnictví a fungování na trhu. Proto já jsem tady, proto abychom měli co nejsilnější mechanismus a co nejsilnější zodpovědnost na úrovni EU. EU se musí poučit z dřívější zkušenosti, včetně e, Gazprom a jeho e, zasahování e, proti pravidlům EU. Tady se de facto obcházejí pravidla otevřeného trhu, zavádějí si vlastní pravidla v zájmu strategických výhod. Já jsem předložila šest eh, pozdělacích návrhů a já se samozřejmě těším na naší další spolupráci. Uvidíme se samozřejmě zítra. Děkuji. Není za SAD eh, paní Claire Mody. Děkuji paní eh, předsedkyně a děkuji také Jeffreymu za předkládanou zprávu. a na které pracujeme pod časovým tlakem. SAD, eh, návrh, který je zde předkládán, víceméně podporujeme. My uznáváme, že přímé zahraniční investice mají značné přínosy, ale samozřejmě musíme si uvědomovat také problémy, které z toho mohou rovněž vyplývat. Důležité tedy je, abychom zde měli efektivní screening investic, tak aby byla zajištěna naše odpovědnost chránit kritickou infrastrukturu a naše zájmy, zejména pokud se týče eh, z té strany přímých zahraničních investic. Samozřejmě není to Eh, nic, co by se podobalo protekcionismu nebo čemkoliv podobnému, ale je to v podstatě eh, přistupovat eh, k cizverančním investicím odpovědně. Není tady nic zmíněno o obraném průmyslu, obraně vůbec a já myslím, že my bychom ale měli se o nich právě explicitně zmínit. Takže domníváme se, že návrhy nebo navrhované přímé zahraniční investice v této oblasti by měly být skutečně účinně eh, skrýnovány. Jsou tady ještě ale další možné situace v souvislosti s zahraničními investicemi, například eh, Eh, snaha eh, zmocnit se majetku nebo duševního vlastnictví a pak je tedy vytáhnout ze stejší firmy. To se může stát. Dále, kdykoliv eh, k nám tedy přichází nějaká firma ze zahraničí, Eh, musíme si uvědomit, eh, že mm, v některých zemích eh, mají vlády značný vliv na to, co jinak považujeme za soukromý sektor. Čili skutečně i toto v tom screeningu musíme zohlednit. Já vítám předložené návrhy a jak jsem řekl, a těším se na zítřejší odpolední setkání se stínových zpravodajů. Děkuji vám. Děkuji paní Ana Gomeš. Já jsem velice ráda, že eh, tady zazněl jakýsi budíček eh, vůči těmto zjevným a důležitým otázkám, eh, které jsou relevantní, zejména technologicky, pro bezpečnost a obranu. Já v podstatě moc tomu nemám co dodat, ale co řekla paní Andrikine, tady byla řeč o požadavku dobrovolného sdělení informací. Já si myslím, že to nestačí. A myslím, že nestačí ani mapování přímých zahraničních investic. My se musíme zaměřit spíše na kritickou infrastrukturu, v EU, která už je pod kontrolou cizích mocností. Já si vzpomínám, že v mé vlastní zemi Portugalsku e, v době e, toho e, šíleného neoliberálního šetření se energetické firmy, které byly jaksi vyčleněný z monopolů, tak aby splnili eh, evropské normy, to znamená tedy to oddělení výroby a distribuce elektřiny, čili tam došlo k tomu eh, rozpojení, aby se eh, splnila pravidla společného trhu. Tak v době, kdy jsme byli pod tím režimem trojky, mimo jiné komise a Mezinárodního fondu, tak ty se, dostali, ty se dostali zase zpátky pod jednu střechu eh, a to díky eh, komunistické straně Číny, poněvadž komunistická strana Číny investovala do eh, jednak tedy do portugalského Eh, výrobce elektřiny, ale také do distribučních sítí. Tady skutečně hovořím o energetice, což v podstatě je součástí, nebo mělo by to být součástí e, sítě výroby a distribuce elektřiny v EU. Nebo podívejme se třeba na Řecko a také na Portugalsko, kolik přístavů se prodalo do zahraničí a bylo to zcela vědomě. A Evropská komise e, to dozorovala. A já si vzpomínám, že zde v Evropském parlamentu, e, když já jsem tady, tady proti tomu vystupoval a snažil jsem se na to upozorňovat, tak prostě e, nikdo mě neposlouchal. Čili já myslím, že eh, musíme tady dělat daleko více, než jenom takový nějaký ten screening. Prostě tady jde o ty kritické firmy v oblasti eh, obrany a bezpečnosti, ale eh, také v dalších oblastech. Například třeba data, sběr dat, ukládání dat, tady by bylo také velice zajímavé udělat si přehled o tom, kolik různých veřejných, eh, veřejných orgánů v Evropské unie eh, jsou třeba eh, pod kontrolou, dejme tomu, firmy jako je Huawei. Čínska. Tam mnoha data, která se zpracovávají na zařízení Huawei, eh, se pravděpodobně ukládají v Číně a já myslím, že těch eh, příkladů je mnohem více. V podstatě eh, je tady spousta dalších věcí, které jsme si dosud neuvědomovali. Děkuji Pan, eh, paní Blauer za komisi by nám chtěla něco říct? Děkuji, já jsem Jiřina Bauler, jsem zástupkyně eh, šéfky úseku investic. A já vám eh, děkuji za to, že vám k tomu mohu něco říci, tedy k tomu návrhu stanoviska, který jsme dostali. Chci poděkovat také za podporu vyjádřenou v tomto stanovisku našemu výboru. Jsme velice rádi, že Evropská unie si začíná uvědomovat eh, obavy spojené s některými cizími, tedy zahraničními přímými investicemi, nedostatečná spolupráce v oblasti screeningu přímých zahraničních investic eh, zmiňuje také Institut pro bezpečnostní studie ve zprávě o obraném průmyslu v Rusku a v Číně, zprávě zveřejněné v listopadu 2017. V nedávné studii Eggman, který se hovoří, eh, kde se hovoří o čínských investicích v EU. Toto je titul této zprávy. Návrh stanoviska se zabývá nebo obsahuje takovou obavu, eh, že bychom mohli příliš zasahovat do státních nebo národních kompetencí v oblasti bezpečnosti a obrany. A zde já chci ovšem zdůraznit, že eh, členským zemím zůstávají práva vyplývající z výjimek eh, z smluv, eh, což je článek 346 smlouvy v oblasti tedy citlivých obraných informací. Tento náš návrh do toho nezasahuje. Byla, byly schválené dva pozměňovací návrhy, které vzusují určité obavy z naší strany. Tady jsou dva návrhy, které jsou zatím tedy navrhované a e, de facto mm, trošku jsou mám obavy. Jedna, jedna je notifikace o případy screeningu, e, které nejsou nebo nemají být povinné. To je myslím 36. Čili pokud by to skutečně mělo zůstat na dobrovolné bázi, pak by to z našeho hlediska velice oslabilo smysl tohoto návrhu. Pokud členské země si budou moci vybrat, pak pravděpodobně nebudou si vyžádávat od komise či jiných členských zemí stanoviska, spíš to budou ti rozhodovat sami. Čili my si myslíme, že by to skutečně oslabilo náš návrh a hodně oslabilo. Dále, eh, komise by se měla vyjadřovat pouze k bezpečnosti, ale ne k veřejnému řádu. V této souvislosti je poměrně těžké eh, najít tu hranici mezi bezpečností a veřejným pořádkem. Například zabezpečení eh, plynových eh, dodávek by je součástí veřejného pořádku, nikoli bezpečnosti. Čili tady opět eh, si myslíme, že to je jeden z důvodů, proč by komise a jiné členské země se měly mít možnost vyjádřovat také k tomu veřejnému pořádku. Dále otázka, je to málo? V současné době v 16 členských zemích vůbec žádný screening neprobíhá a zřejmě nevidí ty obavy, o kterých se zde hovoří. Čili je ta otázka eh, zvyšování povědomí, eh, což si přejeme tedy zlepšit eh, tímto návrhem. Když bychom se tedy podívali na současný systém, tak skutečně my potřebujeme nejdříve jít tou cestou zvyšování povědomí a monitoringu a skutečně si uvědomit a potvrdit, že tady máme problém a nejenom krátkodobě, ale také dlouhodobě a teprve potom můžeme jít o krok dále, ale v této chvíli se domníváme, že jde o vyvážený návrh, který bere v úvahu um, rozmanitost situací v členských zemích. Děkuji vám. Já bych si eh, také nyní ráda vzala slovo. Mm jako občan eh, jedné ze zemí ve středně východní Evropě eh, považuji dodávky eh, plynu věcí bezpečnosti, nikoli veřejného pořádku. A já si myslím, že kolegové z tohoto regionu mě určitě podpoří. Pan Jeffrey Van Orden ještě jednou, prosím. K těm posledním připomínkám, paní předsedkyně. Ano, ono v podstatě skoro všechno může být ve veřejném zájmu, v zájmu veřejného pořádku, pokud tyhle ty věci roztáhneme dostatečně. My tady hlavně hovoříme o bezpečnostních e, otázkách. A e, vlastně bychom měli říci, že tedy definice bezpečnosti je vlastně, je to definováno jako zodpovědnost členských států. Samozřejmě komise na to má také zájem, ale nesmíme zapomínat, kdo za to nese opravdovou zodpovědnost. A já nyní e, děkuji kolegům za velmi zajímavé připomínky. Všechno jsem si to zaznamenal a těším se ještě na zítřejší diskusi. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Přijetí stanoviska na výboru AFET se předpokládá 19. března nebo 12. března. Eh, pardon, 20. 19. nebo 20. března. A nyní vás prosím, zůstaňte v místnosti, protože hned přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání kterým, eh, kterým nese název Chránit Evropu před kybernetickými hrozbami. Požádáme panelisty, aby zaujali svá místa.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 As announced, next point of the agenda. Eh, kolegové, takže čeká nás bod 6, eh, chránit Evropu před kybernetickými hrozbami. Je mi velkým potěšením a je to pro mě i privilegium, že zde mohu přivítat velmi vážené panelisty. Jedním z nich je vynikající ruský investigativní novinář, pan Andrej Alexejevič Soldatov. který zde zastupuje portál, řekněme, agentura.ru. Eh, novináři, kteří tam pracují, mají opravdu velké zkušenosti s eh, psaním o speciálních službách. Mm, ono tohle to vůbec není něco lehkého v Ruské federaci. Eh, on se také věnoval událostem jako je a dalším velmi důležitým událostem, které si dodnes pamatujeme, ke kterým došlo v Ruské federaci. Je známým odborníkem na terorismus, na bezpečnostní otázky. A nyní my bychom si opravdu tak rádi vyslechli tolik aspektů vašich vědomostí, že je opravdová škoda, že se musíme věnovat pouze těm kybernetickým hrozbám. A e, Zároveň zde máme vedoucího vědeckého pracovníka německého Marshallova fondu, e, pana e, Bruno Lete, kterého zde také velmi srdečně vítáme pan Leté. Pokud tomu rozumím, tak vy vlastně přijdete na řadu jako první, takže vám předávám slovo. Ano, paní předsedkyně, děkuji mnohokrát za eh, toto uvedení. Děkuji také vašemu výboru za pozvání. Byl jsem požádán, abych tedy hovořil o spolupráci v této oblasti, co už jsme udělali, jaké jsou nějaké výzvy do budoucna, problémy a tak dále. Na začátek bych řekl, že kyberprostor EU a NATO eh, vlastně na ně útočí ti, ty, tež vektory, eh, ať už jsou to vlastně kyberkriminální syndikáty, politicky motiv, eh, motivovaní nestátní aktéři, ale také sofistikovaní státní aktéři. A těhle nepřátel, nepřátelské kyberaktivity opravdu podkopávají naše společnosti v EU a v NATO. Eh, eh, hm, jsou to hrozby eh, na úrovni občanské, politické, hospodářské, vojenské bezpečnosti. A ačkoliv vlastně tyhle ty kybernetické útoky jsou skutečnou hrozbou, spousta z nich, o nich vůbec ani nevíme, nikdo o nich nehovoří a v politice se s tím nic nedělá. A Eh, takže řekněme, že eh, kyberbezpečnost a obrana eh, vždy byly součástí jakýchsi výpočtů EU a NATO, ale nikdy nebyly úplnou prioritou. A potom se to všechno změnilo v roce 2007, kdy opravdu bylo potřeba se začít zamýšlet vážně o těchto hrozbách. Eh, potom vlastně ve výsledku toho, co, co se stalo v Estonsku, na to v roce 2008 zveřejnilo svou první kyberobranou politiku. Eh, o pět let později eh, následovala EU a přijala svoji první strategii v oblasti kybernetické bezpečnosti. Teď, když přejdeme do roku 2014, eh, krize na Ukrajině, to, byla, eh, to byl dalším takovým velkým šokem, eh, šok pro, pro Evropu. Vlastně přičlenění Krymu k Rusku a potom řada těch polovojenských i vojenských kroků Mm, to byl zase takový, eh, řekněme, budíček pro Evropskou unii a pro NATO. Takže od té doby, od roku 2014, eh, vidíme, že obě instituce zintenzivnily své iniciativy v eh, oblasti kybernetické obrany. Já nebudu vypočítávat všechny stávající iniciativy, které máme. O, o hodně tedy už proběhlo. Nejdůležitější pro tenhle briefing je asi zdůraznit, že v tomhletom klimatu, v kterém jsme, jak EU, tak e, na to pochopili, že jsou navzájem doplň, doplňkovými partnery. V únoru 2016 NATO a EU podepsali technické e, uspořádání pro zlepšení výměny informací mezi těmito e, dvě, dvěma tedy Eh, institucemi. A potom eh, se také podepsala společná deklarace v červenci 2016 ve Varšavě mezi EU a NATO, která vytváří jasný rámec pro spolupráci v oblasti eh, bezpečnosti a obrany, včetně tedy kybernetických hrozeb. Takže vlastně přesto, že máme jakési, jako, jakousi dohodu na politické úrovni, že budeme spolupracovat, skutečná spolupráce mezi EU a NATO v této oblasti je stále obtížná a ty skutečné nástroje jsou omezené. Jaké bariéry tedy existují? Budu teď o nich hovořit. Za prvé, máme nedostatek sdílený, sdíleného povědomí o situaci a sdílení informací, eh, protože, eh, řekněme, spravodajské eh, informace o kybernetických hrozbách jsou velmi často utajené a nemáme žádný přímý kanál pro sdílení těchto informací mezi EU a NATO a jejich institucemi. Takže řekněme, že často země jsou v podstatě, eh, se zdráhají sdílet tyto informace. Potom eh, nemáme stejnou úroveň připravenosti eh, kybernetické odolnosti mezi členskými zeměmi. Takže vlastně tomu řekněme ti, co už jsou připraveni a ti, co nejsou připraveni, mezi nimi je propast. Ehm, protože úsilí v této oblasti se pořád ještě ehm, ehm, centruje na národní úrovni. A přestože existuje jasný mandát tedy na, e, na, na úrovni EU a na to, aby se to koordinovalo, eh, ten eh, jakési efektivní výstupy jsou stále omezené, protože vlastně doporučení jak EU, tak NATO vůči členským státům jsou nezávazná. Za třetí, třetí bariéra, to je také velmi důležité, Nejsou, eh, neexistuje žádné společné, žádný společný trénink, školení, vzdělávací programy ohledně eh, tedy kybernetiky. Eh, jediné vlastně společné vojenské cvičení mezi EU a NATO proběhlo v roce 2003 a to vůbec se netýkalo kybernetických hrozeb. Eh, takže vlastně eh, hovořilo se tedy o tom, že by proběhly další takováto cvičení v letech 2017 a 14, ale nikdy k tomu nedošlo. A vlastně dodnes vidíme, že všechna ta cvičení probíhají odděleně. Mm, takže tohle je opravdu škoda, jak pro EU, tak pro NATO. Tady bychom mohli vytvořit jakousi kulturu vzájemného eh, pochopení a vzájemné pomoci. Takže já si myslím, že prioritním úkolem pro EU a NATO je nyní nalézt konsenzus ohledně toho, jak více tedy spolupracovat. Mm, spolupráce je opravdu klíčová pro to, abychom eh, zabránili eh, těmto kybernetickým útokům a také samozřejmě, abychom potom eh, povolali k zodpovědnosti útočníky. Takže tady mám několik doporučení ohledně zlepšení spolupráce. Mm, možná to všechno nelze implementovat hned zítra, ale určitě bych se to dalo časem implementovat, pokud obě tedy strany budou chtít. Takže za prvé, Tady opravdu jde jenom o sdílení informací. EU e a NATO by mohly zvážit e, vyvinutí jakéhosi společného střediska e, pro analýzu tedy společných kybernetických hrozeb. Představme si něco podobného tomu Evropskému centru excelence pro boj s těmi hybridními hrozbami v Helsinkách, o kterých jsme hovořili. Ehm, Eh, takže tohle by určitě mohl být eh, zásadní krok ku předu. Tohleto středisko by zlepšilo poskytování informací, sdílení informací, jak formálně, tak neformálně. Zlepšilo by to eh, jaksi důvěru tak aby se lépe mm, identifikovalo taky, které informace by se měly sdílat a kdy a komu. Druhé doporučení EU a NATO e by mohly eh, ustanovit společnou pracovní skupinu, která by synchronizovala eh, systémy eh, krizové reakce protože dnes ty systémy prostě synchronizovány nejsou a je proto velmi těžké společně reagovat na takovéto kybernetické útoky. Takže takováto společná pracovní skupina by přemostila tu mezeru a Eh, možná časem bychom dokonce vytvořili nějakou společnou, eh, spole, nějaká společná vodítka EU a NATO pro eh, tyto incidenty. Za třetí by bylo dobré vytvořit ehm, to společné cvičení, o tom už jsem hovořil, právě v oblasti kybernetických hrozeb. V tuto chvíli nemáme žádná společná cvičení, mm, ale pokud by se nám to podařilo něco takového ustanovit, velmi by to napomohlo vytvořit kultury sdílení informací a spolupráci mezi EU a NATO. Za čtvrté, musíme uspůsobit kybernetické strategie EU NATO hrozbám ze strany vnějších e, nepřátel. Když se díváme na to, jak EU a NATO plánují dnes, tak se to zaměřuje příliš dovnitř. E, hovoříme tedy o stávajících schopnostech členských států, ale naši nepřátelé dělají věci jinak plánují své eh, schopnosti na základě našich eh, slabých míst. Třeba eh, podívejte se na ruské aktivní kroky, které mají využívat právě slabá místa v Severní Americe a v Evropě. Tím, že se tedy přizpůsobí ty kybernetické ruské schopnosti spolu samozřejmě s těmi konvenčními, mm, hybridními a jadernými schopnostmi. Takže je potřeba, aby EU e a NATO se zaměřili více na venek a abychom tedy eh, měli eh, tyhle ty strategie uspůsobeny eh, tomu, s kým se potýkáme. To znamená, musíme přemýšlet kreativně, tvořivě o tom, jak možná dokonce i zautočit vůči těm nepřátelům. A potom musíme zase více spolupracovat s partnerskými zeměmi protože vlastně to může být vlastně naše první obrana, ale také první mizera v naší obraně. Takže jde o to, aby i naši partneři byli odolnější. To by samozřejmě bylo výhodné pro obě strany, protože partnerské eh, země takto zvýší své schopnosti informační sítě a eh, Naopak zase tito partneři potom budou schopni efektivně poskytovat eh, informace z první ruky, expertizu, zkušenosti a tak dále. Takže silné partnerské země Mm, znamenají eh, větší kolektivní kybernetickou bezpečnost. Eh, potom eh, nějaký takový trust fund, který bychom mohli vytvořit pro to, abychom vytvořili větší odolnost v kybernetickém prostoru. Už v tuto chvíli vlastně EU a NATO koordinují některé finanční toky, takže mm, by to nemělo být úplně nemožné mít takovýto trust fund, svěřenecký fond. A na závěr EU a NATO e by měly spolupracovat na tom, že se vytvoří nějaká mezinárodní dohoda, která reguluje státní chování v kyberprostoru. Občané a podniky se nyní stávají prvními oběťmi kybernetických útoků. Podívejte se eh, například na ten malware, na Petia, který, eh, jak, jaký měl dopad tedy na naše ekonomické systémy. Nedostatek eh, mezinárodního chápání tedy komplikuje snahy koordinovat přeshraniční kybernetické útoky. Takže EU na to mají povinnost v této oblasti vést mít jasné návrhy, které chrání občany i podniky a regulovat tedy i zodpovědné státní chování v kyberprostoru. To mohou udělat tím, že podpoří existující iniciativy na eh, úrovni OSN nebo G7. Také se můžou podívat na návrhy odinut, například ze soukromého sektoru, kde se hodně hovoří o pokročilých e, e, způsobech zodpovědnosti a tak dále. Takže vlastně to nejdůležitější, co zde říkám, je, že EU a NATO potřebují se navzájem tedy přizpůsobit a e, Digitální věk tedy dává nový tlak na, na to, co potřebujeme v oblasti koordinace mezi EU a NATO. Určitě Evropa se bude potýkat s novými kybernetickými problémy, ale EU a NATO v tuto chvíli ještě nejsou dobře připraveny na to, aby eh, eh, se potýkali s tímto novým bezpečnostním prostředím. A proto Evropa nemá na výběr. Musí eh, zvýšit svoji důvěryhodnost v kybernetickém prostoru jako velmoc a to vlastně jak v očích svých členů, partnerů, ale také nepřátel. Děkuji. Děkuji vám, pane, a teď pan Andrej Soldatov. Dobrý den, děkuji za pozvání, za tuto příležitost. Domnívám se, že prostě když se řekne kyber zločiny, tak e, si všichni hned pomyslí na Rusko. A o čem já vlastně chci hovořit? E, chci říct, že pokud chceme pochopit, oč jde, tak si musíme odpovědět na nějaké základní otázky. Například, proč přístup Ruska k kyber eh, operacím je tak eh, unikátní. Hovoříme o kyberbezpečnosti, o kyber nástrojích. Je to nesrovnatelné eh, s tím, co se děje na západě nebo s Čínou. Dám vám pár příkladů. Kyberaktéři v Rusku jsou nepří, jemně mimo území Ruska efektivní, zatímco uvnitř země je to úplně jinak. Stále ještě máme e, možnost, e, aby liberálové e, v Rusku a liberálně uvažující lidé a aktivisté v Rusku konali, aby šli do ulic, aby získávali informace. Ty informace se tam dají nějakým způsobem rozšiřovat, ale Eh, jak jsem řekl, kyberaktéři ruští jsou mnohem efektivnější na, eh, za hranicemi své země. To musíme ještě vysvětlit, k tomu se musíme vrátit. Eh, pak eh, je tady otázka vztahování těch kyberoperací ke určitým zemím, aktérům a tam dále. Když mluvíme o Rusku, tak je to ještě komplikovanější a jsou tady k tomu důvody, protože někdy máme co dočinění s aktéry státními, někdy eh, neformálními aktéry, nestátními aktéry. A když si vezmeme, jak je komplikovaný vztah mezi ruskými vojenskými a strategickými silami, eh, jaký je takovýto vztah ještě komplikovaný s ruskými eh, představiteli a s eh, lidmi z IT a z průmyslového komplexu. Někdy se zdá, že když se Západ snaží získat ruské kontakty, Eh, ruské síly, které mají na starosti bojovat proti kyberoperacím, tak eh, zdá se, že to nebereme úplně z té správně, správné schrán, stránky, protože oni jsou k tomu jakoby úředně zmocnění, ale o ničem nevědí, nemají ánung o tom, kudy se eh, vydat. A tady ještě je jedna věc, máme co dočinění se zemí, která je velmi slavná eh, ohledně centralizace, ale eh, když mluvíme o kyberoperacích, tak je to úplně jinak. Je to obrovské klubko, je to obrovská změť, eh, je to neustále pobíhání z jedné strany na druhou, není to tam absolutně jako jasné, transparentní a zorganizované, je to velký zmatek a otázku, kterou si musíme musíme zodpovědět, je, proč to Rusové takto vlastně mají musíme pochopit jednu věc. Tady nemáme co dočinění s nějakým strategickým plánem, který by vznikl někdy v 70., 80. či 90. letech minulého století. Co tady máme před sebou? Je to soubor taktických rozhodnutí, které vyvolaly určité krize. Ta první krize E, přišla do Kremlu z důsledku čečenské války. Ne snad proto, že to byl krvavý vojenský konflikt, ale proto, že v roce 1990 prostě Kreml potřeboval vysvětlení, eh, proč jít eh, po druhé do války, potřeboval to prodat veřejnosti a potřeboval vysvětlit, proč vlastně došlo k první čečenské válce. No, vysvětlení bylo takové, že eh, prostě kvůli informacím a kvůli nedostatkům v této oblasti prostě prohrálo Rusko první čečenskou válku. Pak se tady objevily ty první dokumenty, doktrína e, informační bezpečnosti a z toho bylo jasné, že e, zpravodajské služby se rozhodly v Rusku e, jít, za, jít po liberálních novinářích, po liberálních aktivistech, začaly je nálepkovat jako skutečně nebezpečné a vhodné objekty ke sledování. Tehdy se to vlastně tak úplně nepochopilo, protože to bylo vnímáno jako boj, eh, jako cenzura a eh, to ale bylo něco trochu jiného. Když máte, dejme tomu, novináře už eh, nějakým způsobem sepsány a tak dále, tak všechno je jinak. Čečenští specialisté už začali pracovat s určitými webovými stránkami, a e, ministerstvo zahraničních věcí Ruska e, začalo tlačit na evropské státy, aby E, prostě začali e, a přestali spolupracovat s těmito liberály. Pak e, tady byla skupina studentů v Tomsku, kteří sami začali bojovat proti jednoté, jedné té webové stránce a najednou se objevila taktika outsourcingu. Jsou tady, najednou se objevili lidé, kteří nebyli oficiálně propojeni s vládou, ale potřebovali být čas od času aktivizováni a realizovat eh, určitý konkrétní eh, cíl. A tak eh, ta první skupina byla právě ta skupina studentů z Tomsko. Pak tady se objevili další hekři, ta skupina se stala čím dál tím větší, košatější ale eh, i když tady máte nějaké ruské hekry, tak to neznamená, že tady hovoříte o vládě, o, že to je dílo ruské vlády. Vždycky máte možnost říct, že to prostě je nějaká jiná síla. A já se domnívám, že to je přesně to, s čím máme co dočinění teď. Problém je v tom, že samozřejmě to eh, vlastně nechává vzniknout takovému pocitu zmaru. Máte prostě pocit, že tady jsou určité kyberútoky a že vlastně tady není možno mít nějakou jasnou strategii, jak na to reagovat. Problém je, že myšlenka, že můžete vlastně eh, tady eh, eh, pracovat prostřednictvím organizací, oficiálních organizací eh, na boj proti kyberzločinům, eh, ta prostě padla. Eh, tady vznikla určitá myšlenka navržená Američany. Eh, šlo o to eh, imitovat ten přístup Ruska a Ameriky z 80. let, nějakou takovou horkou linku v případě, že by došlo krizi, zvednout telefon a řešit to a potvrdit to na druhé straně a pak společně přemýšlet. Eh, takže vznikla v roce 2014 tato horká linka, byla poprvé využita po, eh, po, eh, v, v září 2016 a byl to totální propadák. Michael Eh, Sabers, který byl eh, naší, eh, americkým expertem na kyberzločinnost, zavolal a na druhé straně bylo úplné ticho, protože prostě určité věci nelze v Americe a v Rusku srovnávat. Není to tím samým. Proto je třeba najít jiný přístup. Takže když máte takovýto pocit zmaru, tak je velké pokušení pokusit se udělat něco, E, směrem k militarizaci toho tématu. A to je tak něco, co teď trochu vidíme. Vždycky tady byl konflikt mezi lidmi z, tohoto, z této branže, branže na východě a na západě. A nějakých 15 let e, už chtěli rusové hovořit o informační bezpečnosti, zatímco američané chtěli posledních 15 let hovořit o kyberbezpečnosti. Informační bezpečnost se týká obsahu eh, o informace, zatímco americký přístup eh, stavěl na těch eh, počítačích, na tom hardwareu. Takže když jsme o tom začali hovořit, tak nám začali říkat lidé, dejme tomu, z, z, těchto, z těchto složek ve, Spojených, ve Spojeném království, Americe a tak dále, že asi Rusové měli pravdu, že je třeba mluvit o obsahu informací. Já jako novinář se necítím dobře, když bych měl souhlasit s tím, že informace jsou zbraní. To je nebezpečná cesta. A e, pokud e, bychom toto přejali, tak se tím či oním způsobem můžeme dostat k nějakému druhu cenzury. Druhý problém ovšem je, že celá ta myšlenka, Eh, medalizace toho tématu je velice západní. Rusko vždycky, řekl bych, nějakých 20 let eh, to vnímalo tak, že toto se jedná, o, toto se týká bezpečnostních složek, ne vojenských. Eh, když byla KGB rozdělena, tak tak eh, největší díl KGB, bývalé KGB, eh, eh, byl vlastně odejmut vojenským složkám a Západ přitom chtěl vnímat ten ruský přístup jako něco, co by bylo mm, slučitelné, srovnatelné s tím západním přístupem. Takže prostě to zkusili, ale ono to nefungovalo, protože jsou to odlišní aktéři na obou stranách, odlišné strategie na obou stranách, odlišné myšlenky, odlišné nápady, jak to dělat. Ale když hovoříte o militarizaci, tak zase můj problém je, že prostě můžete dospět k nějakým myšlenkám kolem e, cenzury, e, může, a, protože to už jste skutečně ve válce. A pravděpodobně my ještě ve válce nejsme a pravděpodobně bychom se měli pokusit promyslet, jak se k tomuto tématu tématu postavit trochu jinak. A především by tady mělo jít ne o to, že bychom prostě hovořili v nějakých váleční, válečné terminologii, protože válka to není, ale měli bychom se pokusit myslet na lidi, na organizace, které něco dělají, které jsou, dejme tomu, podle legislativy trestní eh, organizace, eh, kriminální organizace podle různých eh, legislativ v různých zemích. A tímto způsobem bychom možná mohli nakonec pochopit, jak jsou tyto věci organizovány, protože tímhle způsobem se můžeme dobrat nějakého Eh, nějakého obrázku o tom, jak, jak to funguje a kdo tahá za nitky. Skutečně si myslím, že tohle je cesta, která v sobě nese určitý příslip. A ještě jednu myšlenku na závěr. Pokud bychom měli brát eh, informace jako zbraň, tak je to velice racionální způsob, eh, eh, o témat, jak hovořit o tématu, jako je kyberzločin. Lidé v Kremlu mají, v Kremlu mají určitý, určité pozadí z KGB, hovoří o v těchto věcech, vnímají je jako hrozby, vnímají internet jako hrozbu a přitom eh, já stále třeba, myslím, že takových lidí je hodně, internet berou jako určitou eh, šanci. Eh, opozice je do jisté míry stále ještě funkční díky, opozi- díky internetu, takže to není, nejsou jenom hrozby a nebezpečí. Předsedkyně, děkuji, zahájím teď diskuzi. paní Claire Mody, místo předsedkyně. Děkuji vám. Děkuji za nesmírně zajímavé prezentace. Dovolím si jenom navázat na oba řečníky. Nejprve eh, jste hovořil o varšavském prohlášení, o tom, co bylo tedy Eh, řečeno v roce 2016 o tom, co potřebujeme a o tom, že zatím nebyly vytvořeny ty konkrétní plány. Ona existuje určitá tendence, že eh, máme jednat pomalu, a že ten pomalý pohyb je tady zapříčněn tím, že se nedá postupovat ku předu. Myslíte si, že to je nějaká běžná pomalost, a nebo jistě musíme vyvinout nějaké úsilí navíc, ale co si myslíte, že by bylo těmi dobrými kroky, abychom dospěli k tomu duchu spolupráce mezi námi a NATO. Jak vytvořit tu, ten bezpečný prostor pro tuto spolupráci při eh, pohybu ku předu. To je k prvnímu řečníkovi. A teď k panu Soldatovi. Eh, to eh, vám chci poděkovat, bylo to opravdu zajímavé a vy jste tady zmínil jednu zásadní otázku ohledně obsahu a vnímání tedy E, toho, že tady e, vzniká určité nebezpečí cenzury, což je přesně opak toho, co chceme, e, čeho chceme dosáhnout. Ale pak je tady ještě další realita a to jsou klamavé informace, ne informace, ale informace falešné, klamné a s tím si musíme nějakým způsobem poradit. Musíme se prostě popasovat s některými těmi orvelovskými přístupy k jazyku a k, nejenom k informacím a my máme všichni takové podobné zkušenosti v tomto směru v našich zemích, takže nemůžeme ignorovat obsah a musíme nalézt způsob, jak toto eh, prostě postihnout, jak se s tím nějak poprat, protože zatím to, co děláme, je, že prokazujeme, že nedokážeme ten, tuto výzvu uchopit přiměřeným způsobem. E, takže možná bych uvítala, kdybyste řekl víc slov o tom, jak zacházet s obsahem, aniž bychom vstupovali do prostředí cenzury. Mr. Tune Kelam. Pan Kelam. Děkuji vám. Děkuji vám za všechny tyto relevantní informace. Já eh, tedy eh, sdílím to, co řekl eh, Mody. Zásadní je obsah. Rusko jako totalitní stát mají, má strategickou perspektivu, zatímco my pouze reagujeme, či to je zcela jiný přístup k věci, zcela jiný způsob myšlení. Já ovšem jsem poněkud eh, znepokojen tím, že eh, parlament eh, svou první zprávu o kybernetické bezpečnosti a obraně zveřejnil někdy 5-6 let tomu dneska je. A také se hovořilo o připravnosti členských zemí, povědomí, problematikou spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, spolupráce mezi OSN a NATO, nestátní hekři a tak dále. K mým otázkám patří toto. Členské země také začaly využívat takzvané pozitivní hackerské skupiny které mají pořádat protiútoky. Čili co, jak se na to díváte. Dále, eh, na to vlastně analyzuje ty, ty, nebo chce analyzovat, eh, jak by mohla pomoct eh, kybernetická centra excelence. Jak to vidíte vy? Mohou být skutečně jakými si středisky, mohlo to být nějaké paralelní struktury nebo nějaké rozšířená střediska. Ale já si myslím, že všechno nakonec záleží na pozornosti a od toho se pak odvíjí politická vůle vůbec se zabývat touto problematikou nad rámec deklarací, spíše tedy zabývat se praktickou spoluprací. Myslím, že vaše analýza je velmi realistická. Je třeba se tím tedy zabývat, ale samozřejmě zásadní problém je, jak na to v praxi. Děkuji, paní Ana Gomeš. Děkuji vám. Já eh, jsem si tady eh, povšimla eh, těch zajímavých, eh, zajímavých návrhů, jak tedy EU a NATO by mohly spolupracovat, jak řekl pan Lete, hm, jak tedy ty rozdíly mezi nimi hm, překonat a přetavit to v smysluplný nástroj. Nicméně ta spolupráce mezi EU a NATO eh, vždycky měla <clears throat> určité problémy. Třeba v souvislosti s Tureckem, ale hm, teď navíc tedy naše vztahy s Tureckem jsou čím dál horší. Eh, de facto celý ten přístup k tomu, co je čeho smyslem, tak to se úplně mění. Čili <clears throat> řekl bych, že je to prostě mnohem komplikovanější dneska. A to tež se dá říct o NATO. Teď vlastně Spojené státy mají také prezidenta, který je sám vyšetřován a jeho administrativa je vyšetřována ohledně eh, vztahu s Ruskem. Já myslím, že to je velice objektivní faktor, který prostě nám tady nepomáhá. Eh, já myslím, že my prostě musíme s tím něco dělat s NATem nebo bez nata. A eh, také co, k tomu, co říkal Eh, pan Soldatov informace sice není zbraň, ale používá se tak. A my skutečně si toto musíme uvědomit a bránit se proti tomu. Ne, že bychom chtěli používat stejné zbraně, ale v podstatě měli bychom ukázat, že nejsme naivní a blbí, eh, že se nenecháme prostě eh, tím takhle jenom nachytat. Někdy si říkám, na co je nám IT a na co je nám eh, Sputnik, když máme Euronews. To do Euronews dává eh, Evropská unie zhruba 30 milionů eh, my nekontrolujeme Euronews. Nekontro, ne, a já nechci kontrolovat obsah, ale chci, abychom tedy kontrolovali nezávislost. Aby tedy skutečně Euronews byly byly, eh, byly nezávislé a neovlivňovány eh, putinskou propagandou a podobně. <clears throat> Nebo eh, že byste prostředky využívali mm, na analýzu toho, co tedy IT, Sputnik, státní a nestátní aktéři z Ruska nám tady šíří za falešné zprávy. A pak mám tady ještě eh, tuto otázku na pana Soldatova. Já jsem opravdu přesvědčená, <clears throat> že dnes tedy eh, k těm nejdůležitějším eh, věcem, které nám pomáhají, pomáhají bojovat proti mm, těm různým věcem, to je vlastně otázka odhalování korupce, kterou tady máme podobně jako e, to byly třeba ty smětě Panama Papers, Paradise Papers a tak dále. A mě by zajímalo e, v podstatě, <clears throat> jaký to má smysl, když tady máme lidi, kteří, <clears throat> kteří e, tomu sami napomáhají. Třeba pan, pan Gusenbauer, bývalý ministerský předseda v Rakousku, Eh, že tady prostě loboval za podporu Janukovičova a režimu v, na Ukrajině. Čili já si myslím, že boj a odhalování korupce v EU to je naprosto zásadní. Skutečně není nic efektivnějšího, než eh, žurnalisté, kteří by tedy měli k dispozici dostatek eh, nástrojů na to, aby to všechno odhalovali. A já mám tuto otázku. Součást eh, těch informací, eh, pokud se týče Panama Papers, tak ty vlastně ukazovaly směrem ke Kremlu, k Putinovi. A zjistilo se, že prostřednictvím EU a prostřednictvím tady členských zemí docházelo k prání špinavých peněz. A nejenom na Maltě a na Kypru, ale také Nizozemí, Rakousko, eh, Londýn a tak dále. Je to také něco, co de facto eh, by mohlo nějakým způsobem ovlivnit ruské, eh, ruské veřejné mínění, že by si tedy i rusové uvědomili, že mm, jejich vlastní systém je skorumpovaný. Děkuji. Já eh, bych také měl pár otázek. Nejdříve na pana Soldatova. Můžete nám říci, Eh, o tom, jak to je tedy s tím trollingem v Rusku. Já s tím mám eh, určitou eh, zkušenost před nějakým časem a <clears throat> musím, že by bylo docela užitečné a účinné, kdyby se dařilo dařilo tedy bránit šíření některých zpráv v souvislosti s Ruskem. Zdá se, že toto trolení je docela dobře zorganizované a účinné. Čili je to jakási docela účinná armáda lidí, kterým se Eh, daří bránit v šíření zpráv, které jsou pozitivní z hlediska západu. A na pana Hletého. Po varšavském samitu došlo k posílení kybernetické bezpečnosti eh, na úroveň prostě obranného mechanismu a země se rozhodly organizovaným způsobem čelit eh, případným útokům vojenského charakteru. Jak bychom měli rozlišovat tady? Nebo jak vy vidíte eh, tady rozdíl v těchto přístupech, eh, řekněme, eh, dělbu práce mezi EU a NATO S ohledem na to, že my souhlasíme, že NATO je náš nástroj kolektivní obrany a společná eh, obrana a eh, bezpečnostní politika v Evropě je trošku něco jiného. Čili jak to vyvážit, jak vyvážit ten vojenský a ten civilní aspekt. Tak vidím, že někdo další se nehlásí, takže dáme slovo opět eh, nejdřív pan Leté, poté pan Soldatov. Děkuji vám všem za vaše angažma a jasné otázky, které se pokusím zodpovědět, jak nejlépe umím. Tak především paní Moody. Kybernetika to je oblast, eh, kde jsem nadšený přímo v oblasti spolupráce EU a NATO. <clears throat> Společná deklarace EU a NATO hovořila o čtyřech oblastech spolupráce jak je integrovat do misí, operací, vzdělávání, výcviku a tak dále. Já si myslím, že kybernetická spolupráce EU a NATO patří k těm eh, velice dobře fungujícím oblastem, ale samozřejmě výzvy přetrvávají. Já myslím, že Eh, navzdory tomu, že EU a NATO mají mandát koordinovat eh, úsilí členských zemí na národní úrovni, tak kybernetická technologie, schopnosti, informace, toho pořád jsou velmi, velmi citlivé informace pro mnohé členské země. A opět ten mandát EU na to není závazný. To znamená, členské země často jaksi mm, nejsou, nejsou ochotní pouštět se do e, spolupráce. Všem, jak to vlastně udělat, aby bylo jasné, kdy už spolupracovat, ještě ne. Možná nějaké benchmarky bychom potřebovali. My žádné nemáme. Čili jak s tím dál? co jako Unie očekáváme, kam bychom se měli dostat za pět let nebo už příští rok. Můžeme například uvažovat o lepším monitoringu nebo zprávách o pokroku. Já tady nemyslím ukazovat prstem, ale v podstatě eh, zmenšovat tu, tu, eh, řekněme, mezeru mezi těmi, kteří jsou v té kybernetické oblasti dobří a mezi těmi, kteří jsou prostě slabší. No, samozřejmě je to také otázka dobrovolnosti členských zemí, jako nemůžeme jim tady nic nařizovat, ale vzhledem k tomu, jak urgentní jsou tyto eh, hrozby, no tak tady bychom mohli mít trošku jaksi eh, silnější a rigoróznější úpravu. K tomu, co se ptal pan Galam, děkuji vám. Eh, to Centrum eh, excelence v Talinu, to je skutečně chválihodná věc. A i když tedy na to zatím trošku stojí, je to de facto eh, nezávislé středisko. No a my bychom vlastně potřebovali takové formální společné instituce mezi EU a NATO, které eh, eh, rovněž sídlí eh, v členských zemích, kde tedy by se mohly společně shromažďovat informace, sdělovat informace. To by vlastně měl být hlavní úkol. Center of Excellence v Talinu skutečně vynikající a prostě je tam rozvoj znalostí, je to vzdělávací středisko a v podstatě já si myslím, že bylo lepší, kdyby se vlastně věnovali hlavně problematice sdílení informací se všemi důležitými institucemi. Doufám, že jsem na nic nezapomněl. Já děkuji paní Gomez za otázku. Já se mohu jenom připojit k té problematice turecké, jak jste ji zmínila. Spojené státy s, tou, s tím současným vyšetřováním samozřejmě je nepříjemná situace, nicméně eh, demokratický systém eh, ve Spojených státech to není jenom Bílý dům. Máme tam eh, mnoho, mnoho lidí v americké administrativě, kteří Eh, kteří skutečně eh, jsou velmi oddáni té eh, euroatlantické vazbě a de facto v prakticky ta politika příliš nezměnila od nástupu prezidenta Trumpa. Měli bychom jít tedy dál? No já myslím, že ano. Já mm, opravdu mm, vkládám velké daně do toho rámce PESCO. Myslíme si, že ty Eh, různé komponenty, těch 30 komponent eh, kybernetické problematiky může být jakýmsi pilotním projektem. Opravdu by bylo možné pomoci členským zemím, které zaostávají v tom, aby si rozvíjeli své kybernetické schopnosti. To je velice zajímavá eh, cesta vpřed. A podle mě je to velice kompatibilní. No a co se týče otázky, mm, otázek paní Fotiky, je to složité. Myslím, že jak EU, tak NATO mají své zkušenosti, eh, své nástroje, které jsou unikátní, jsou rozdílné. Nicméně je možné lepší synchronizací eh, dosáhnout také synergii, pokud se týče regulací obchodu v občanských záležitostech. Já myslím, že na to by se skutečně mělo eh, za, zaměřovat na tu bezpečnost a obranu. Eh, v alianci momentálně se projevují Eh, zajímavé trendy. Na to eh, otvírá debatu o ofenzivních kybernetických bezpečnostech a eh, před rokem to bylo daleko obtížnější. Nicméně opravdu nastává tady jakési otvírání se této možnosti. Ono eh, to rozlišování není úplně jasné tady, ale myslím, že postupujeme před a mm, začíná to dávat mnohým dalším smysl. Děkuji. Pan Soldatov, prosím. Děkuji. Mm, já si začnu s tou poslední otázkou, paní Fotigo. Tam je skvělý příklad toho, kde vidíte, v čem eh, ruský přístup je tak unikátní Mm, protože má tolik aktérů, jako třeba studenti, ale eh, kromě toho řadu dalších lidí, kteří nejsou plně napojeni na byrokracii. Takže to vlastně, řekněme, vypadá, že to není tak dobře organizováno. A to byl hlavní důvod, proč jsme měli ty troly tolik let. Mm, a potom se to vlastně celé začalo propojovat mm, v letech 2005-2006. Pak se to začalo vyvíjet protože eh, ruská eh, byrokracie je známá tím, že je pomalá. To platí vlastně i pro bezpečnostní složky. Takže ve chvíli, kdy, se, kdy Kremlin zjistil, že je v krizi a chtěl udělat něco rychle na internetu, tak se obrátili právě na ty neformální aktéry, protože věřili, že tito lidé budou postupovat efektivně. A ono to tak opravdu bylo. Proč je tomu tak? protože nepotřebují žádné sankce. Jsou přesně sladěni s Kremlem, eh, ví přesně, jak otevírat eh, tedy dveře. O tom vlastně eh, hovořil i Miller, kde hovoří o té, řekněme, farmě trolů, protože jsou všichni tak blízko Kremlu, že se přímo mohou lidi v Kremlu ptát, co a jak. Nemusí procházet řadou stupňů eh, ruské administrativy, byrokracie. Eh, eh, díky tomu je to potom mnohem efektivnější a flexibilnější. Myšlenka trolů vlastně neměla měnit diskusy. Tam v podstatě šlo o kontaminaci. Začalo to v roce 2005 eh, v Rusku, když většina ruských eh, liberálních novinářů byli vyloučeni z médií a mohli tedy pouze vyjadřovat se názory na internetu. Tehdy jsme měli platformu, které se říkalo Live Journal, tam mohly být blogy, některé z nich byly obrovsky populární. A tak na ně Kreml poslal ty troly, nenutně proto, aby změnil eh, stanovisko, ale proto, aby to místa úplně zničil, aby eh, lidi odcházeli z těch blogů úplně znechuceni. A v některých případech to bylo efektivní. Po roce 2014 Eh, vlastně jsme, se řeklo, zkusme tuto strategii eh, v zahraničí. Eh, nejdřív se to zkusilo tedy na Ukrajině. Tam, řekněme, to bylo mm, lehčí, protože tam je vlastně podobný jazyk, podobné vlastně přístupy kulturní a podobně. Potom se, se tedy Rusko pokusilo to teda uplatnit ehm, na západ. Začalo to tedy ve Francii, v Portugalsko a samozřejmě to už je trošku komplikovanější. Není možné tedy uplatňovat stejný přístup ve Francii, ve východní Evropě a v, třeba ve Spojeném království. Takže bylo potřeba diversifikovat, to se eh, stalo tedy. A určitě musíme eh, eh, přistupovat, velmi opatrně k tomu, jaký dopad mají ti trologové. Protože já si myslím upřímně, že asi největší dopad, kterého dosáhli, bylo, že všichni najednou začali hovořit o Rusku. V roce 2016, co se týče eh, opravdové politiky, Kreml eh, dosáhl málo. Sankce pořád platí, vztahy mezi USA a Ruskem nejsou příliš dobré. Eh, ale najednou všichni začali hovořit o Rusku, o Putinovi jako o nej, nejvlivnější zemi na světě. A to asi potěšilo řadu lidí v Rusku. Mm, určitě to pomohlo Putinovi, aby zase eh, konsolidoval svou moc v Rusku. Eh, je tady potřeba, ale abychom přeci jenom dávali ty věci do kontextu. A co obsah? To je velmi těžká otázka a já tedy eh, k tomu přistoupím prakticky, jako novinář. Já už jsem zažil tolik úsilí na Ukrajině, v Evropě, na východě, na západě, aby se nastartovalo něco, co by bojovalo proti dezinformační eh, ruské várce. Některé ty projekty byly velmi dobré, ale kolik z nich se dostalo do zpráv? Možná se nedostal do zpráv ani jeden, mm, protože je to těžké. Jedna věc, když vytvoříte nějaký příběh, když prostě předložíte něco nového, když o tom lidi začnou hovořit, to je jiné, než když se pokusíte říct, e, tohle to bylo přece úplně špatné, ty zprávy o tom byly podány úplně špatně, já vám vysvětlím, jaké chyby tam byly, to už nikoho nezajímá. E, paní Gomez, vy máte naprostou pravdu. Ano, ten příběh je velmi silný, všichni si je chtějí vyslechnout. A to jsou vlastně takové, potom máme panamské dokumenty, eh, eh, ty eh, Paradise Papers. To mělo velký dopad. Všichni hovořili o Rusku, o korupci, o zapojení Ruska, byly tam skutečná data. A hovořilo se i o věcech, které se děly v samotném Rusku, ale přitom to vyšetřování panamských dokumentů přivedlo Putina k reakci A pak jsme měli velkou propagandistickou kampaň v USA v roce 2016, protože on, eh, Putin vlastně si připadal, že na něj zaútočili, myslel si, že, že na ně takto útočili lidi od Hillary Clinton. Takže hm, určitě to mělo dopad, určitě to mělo i velký dopad, ale já tedy jako eh, novinář si vlastně myslím, že to je dobré, protože pokud se eh, spolehnete na vyšetřování nebo nějakou investigativní práci skutečných novinářů, kteří zveřejňují své články v respektovaných médiích. To je velmi dobrý výchozí eh, bod pro ostatní novináře, aby se k tomu připojili, aby se a potom samozřejmě můžeme mít eh, i právní eh, prostředky, které se k tomu připojí. Můžete někoho obvinit, protože máte jasné podklady a tak dále. Zase vytváříte nový příběh, který se dostane do zpráv. A to je taky důležité. Ještě ta otázka ohledně strategie. Já si myslím, že to je určitě velmi zajímavé, ale musíte chápat o Rusku, že Kreml po řadu let se některých věcí bál. A ono ne vždycky to byla jenom strategie, protože v té hře eh, internetu takže Kreml se in, bál vlastně internetu a pak se samozřejmě vy, vy, vznikala celá řada strategií a tak dále. A ty nové technologie mm, pochází zejména ze západu. Takže máte třeba nějakou strategii, ne, jako diktátora a podobně, a najednou tam máte třeba eh, sociální sítě, eh, potom přijde Messenger a přijdou prostě další eh, technologické možnosti a mm, třeba některé režimy prostě nestíhají to všechno třeba zakazovat a podobně. Takže i Putin před dvěma lety sepsal novou dok- doktrínu o komunikacích bezpečnosti a vlastně to téměř sovětské v tom, jak je to v tom znění. Mm, protože nyní, než zavedete nové technologie, eh, telekomunikační technologie, musíte vlastně si žádat o složité eh, povolování. Je to velmi sovětské, protože vlastně eh, je to propojováno s národní bezpečnostní, která jako kdyby byla důležitější než vývoj technologií. A <laughs> přesně proto ale zkrachovala Sovětská unie, Sovětský svaz. ve finále je jedna strategie, kterou, nesmím, kterou musíme mít na paměti. Není ještě úplně dobře vyvinutá, ale vychází z toho, že Putin je v Rusku tak populární ne proto, že má štěstí nebo že má tolik charizmatu a podobně, ale protože v 90. letech a na začátku eh, let 2000 úplně zničil důvěru v instituce v ruské společnosti. A Kreml eh, tohle to velmi eh, schopně využívá. V Rusku dnes už nikdo nevěří v parlament, nikdo nevěří v odbory nebo v opoziční strany. Kreml vždycky říkal, Podívejte, všichni jsou stejně skorumpovaní. Lidi jdou do politiky jenom proto, že se chtějí zbohatnout. Když to my už v politice jsme, už jsme bohatí a my vlastně můžeme k tomu přistupovat profesionálně. A nyní se tedy eh, eh, Kreml snaží takto vyvážet tuto myšlenku nedostatku důvěry v instituce, nebo v podstatě úplné nedůvěry v instituce a snaží se tedy vyvážet na, na západ, a bohužel narážejí na živnou půdu i zde na západě, protože řada lidí tady nejsou spokojeni s tím, jak e, věci vypadají, věci veřejné. A Teď vlastně e, je potřeba, aby vy jste si identifikovali tuhletu hrozbu nedůvěry v instituce a s touhletou hrozbou musíte není nakládat. A tady vlastně nejde třeba o nějaké konkrétní technologie, e, které uplatníte. To nevyřeší ten problém. Výborně. Takže, kolegyně, kolegové, to je všechno k tomuto podu na pořadu jednání. Já bych chtěla poděkovat našim vzácným hostům za velmi zajímavou rozpravu a děkuji i vám za účast a prosím, připojte se ke mně s potleskem. Děkuji. A e, prosím, zůstaňte v sále, další bod bude následovat okamžitě.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 Takže kolegyně, kolegové, prosím, zaujměte svá místa. Next point of the agenda is... Dalším bodem na pořadu jednání je takový workshop, který se bude zabývat eh, bojem proti hybridním hrozbám. A je mým potěšením a mou výsadou, že tady mohu přivítat dva zástupce nadace pro strategický výzkum z Paříže. Je to instituce, kterou dobře známe. A je s námi pan Jean-Jacques Petri, eh, který pracuje jako výzkumník v této nadaci a pan doktor Nikola Macuki, který eh, je také pracovníkem nadace a pan Matsuki, jak jsem pochopila, je také expertem na francouzskou armádu a na analýzu e, těchto e, otázek. Takže, pane Patry, máte slovo jako první. Děkuji vám, paní předsedkyně. E, bohužel bez zapnutého mikrofonu. Mikrofon není zapnut, bohužel. Teď je to v pořádku, všichni mě slyší, žádný problém, děkuji. Dámy a pánové, je pro mě potěšením se s vámi sejít a podělit se e, o pár myšlenek, e, které se vztahují k velmi komplikovanému tématu hybridní hrozby. Evropská unie a případ západního Balkánu. Uh, Samozřejmě. E, všechny ty názory, které zde vyjádřím, jsou výhradně mé osobní a nemluví s vámi e, oficiálně francouzský úředník. E, ten briefing je rozdělen do čtyř bodů, co je hybridnost, jak je Unie adaptována na tyto hrozby, jak se e, implementují tyto záležitosti na západním Balkáně a jaké jsou závěry. Můj první bod se týká tedy té hybridnosti či hybridity. To je velice komplexní téma, protože je to z oblasti vojenské, je to z oblasti expertní. E, vlastně jde o to, jak se vlastně vedou e, válečné konflikty v, 20. v pozdním 20. století a nyní. Já e, nechci tento, toto téma nějak výlice rozvíjet, ale Eh, pokud eh, máte všechny tyto prostředky a pokud se eh, zajímáte o země, jako je spojen, jsou Spojené státy či jiné, tak máte velký problém. To znamená, jak bojovat s takovýmto protivníkem, aniž byste se vystavoval smrtelným nebezpečím. Takže z toho vyplývá koncepce hybridnosti. Vychází to z bolestivé zkušenosti Spojených států v Iráku a izraelské v Libanonu. Ono to trvalo pět let pochopit, co je ta hybridnost a mohu vám říct, že tady existuje celá řada definic. Každopádně jedna věc je jistá. Z byrokratického hlediska ta koncepce byla schválena v roce 2010 v čtvrtletní e, zprávě o obraně ve Spojených státech. Následně koncepce byla schválena i NATO v roce 2015 a Evropskou unii v roce 2016. Je to komplexní téma, protože hybridita či hybridnost znamená řadu věcí pro řadu lidí a v podstatě jde o sloučení všech těch jednotlivých významů. Eh, takže hybrid warfare, eh, hybridní válka je novým modním slovem eh, pro popsání něčeho, co začíná být na, mezinárodním, na mezinárodní scéně čím dál tím častější. Na politické úrovni je to prostě určitá určitá možnost eh, pro stát či nestátní mocnou eh, mocnost eh, ohrožovat ohrožovat jiné, ohrožovat jiný stát či jiné entity. Na operační úrovni je to otázka využití nekonvenčních i konvenčních e, prostředků a na taktické úrovni je to kombinace zase nepravidelných e, e, a pravidelných forem boje, terorismus a teroristické útoky a tak dále jde o vytvoření dlouhodobých efektů asymetrie při e, prostě bojuje, boji proti západnímu protivníkovi. Takže teď jaká vzniká otázka? Proč je ta hybridita tak významná pro Evropskou unii dnes? Ona je samozřejmě významná pro NATO, ale my dnes o NATO nehovoříme. Existuje e, společné sdělení z roku 2015, s výzvou studovat tento problém. Po krizi na Ukrajině celá řada zemí na, na severu a východě Evropy E, mělo za, e, čelí novému způsobu válečných e, kroků a že ta reakce není dost strukturovaná, a že i tento způsob vedení boje není dost analyzován. Takže tady vlastně vznikla tato koncepce hybridity a začalo se to analyzovat. Takže e, těžko hledat definici hybridních e, hrozeb. E, existuje výklad unijní a je tady celá řada dalších výkladů. Tři hlavní charakteristické rysy z těchto definic vyplývají. Za prvé, a to je velice důležité, Eh, jedná se o eh, otázku eh, přístupu k vládě. Hybridní hrozby především míří na stát na státní instituce. Za druhé je velice obtížné čelit hybridním hrozbám o samotě, to znamená koordinovaná reakce na unijní úrovni, úrovni je něco, co je vyžadováno. A v neposlední řadě to společné e, stanovisko také navrhlo 21 e, kroků pro studium, e, hloubkové studium všech těch aspektů hybridity. A hybridita by mohla být nyní vnímána jako něco, co už je e, zakotveno v unijní politice. Existuje tady e, určitá rukověď e, vojenských sil Evropské unie a tato rukověď hovoří o postupech, výměně informací mezi E, stávajícími strukturami, a které se zabývají e, hybriditou a dalšími unijními institucemi. Závěr. Hybridita je e, potvrzena jako důvod k velkým obavám v Evropské unii. Je to velká výzva Eh, rámec, unijní rámec navržený v roce 2016 má pomáhat státním orgánům tak, aby byly definovány ty, definována ta slabá místa, citlivá místa a aby byla synchronizována reakce Eh, hrným způsobem. Pak jde také o to posílit odolnost občanské společnosti, ne pouze státních struktur a ve třetím sledu pak ve spolupráci, pracovat ve spolupráci s dalšími aktéry a především s NATO. Tak eh, jak to vypadá s problémem hybridity v případě západního Balkánu? Ono je to docela zmatené, protože my bychom tady vlastně mohli hovořit o několika typech problémů, které všechny mohou být vnímány jako hybridní. První problém jsou skutečné hrozby vůči územní celistvosti. A tady máme problém územní celistvosti v zemích západního Balkánu. Takže požadavky na hranice, hra, eh, územní eh, konflikty, to je eh, reálná věc. Pak jsou tady otázky menši, nových práv, práv menšin. To také dává vzniknout řadě konfliktů či napětí a velmi politických problémů. Třetí série představuje sérii hrozeb, ale spíše sérii rizik Především eh, se jedná o určité politické síly, které se teď integrovaly do společnosti v důsledku vlivu neevropských eh, mocností. Někteří říkají Rusko, ale je to také Turecko, Saudská Arábie a tak dále. Takže se vzniká, takže zde vzniká taková konkurenční vize budoucnosti eh, pro tyto země západního Balkánu, protože tady existuje samozřejmě vize eh, unijního členství. Pak je to také výzva vůči či hrozba pro občanskou společnost, hospodářský rozvoj, migrace, dva typy migrace, E, to znamená, že místní občané do Evropy a pak jsou tady e, přistěhovalci či migranti ze středního a blízkého východu a pak jsou tady ještě trestní, e, pak je tady ještě trestní činnost. Takže když soustředíte všechny tyto hrozby, výzvy a rizika, tak můžete říct, že hybridní hrozby by mohly narušit ten proces rozšiřování, ke kterému se Unie upíná, ve kterém hodně investuje. A to nás dovádí k tomu položit si otázku ohledně toho, jakou strategii vybrat a e, v jaké postupovat dál. Takže tady existuje určitý rámec Unie a e, v něm strategie po e, dvou úrovních. Jedná se o přímý vliv e, těch kritérií e, Kodaň Plus. Pokud využijeme e, to téma hybridních hrozeb a implementujeme ho na oblast západního Balkánu, a pokud se domníváme, že odolnost je způsob, jak se vyrovnat s hybridními hrozbami, tak máme před sebou dvě možnosti. <clears throat> Za prvé, odolnost znamená prosazování hodnot tolerance eh, v zemích západního Balkánu a nejde tedy o vojenskou sílu či eh, strategii. Tady jde o otázku vzdělání, eh, občanské přípravy a tak dále, prosazování hodnot a myšlenek prostřednictvím všech možných e, cest, e, myšlenek a hodnot sdílných unii jako takovou samozřejmě. A druhá cesta je poskytování pomoci, technické pomoci e, místním samozprávám, které čelí těm hybridním hrozbám. Nejprve tedy jde o identifikaci těch e, zranitelných citlivých míst, na to už tady existují nástroje a možnosti a za druhé poskytování technické expertízy. Asi tolik, děkuji vám za pozornost a teď přenechávám <laughs> slovo vám, vracím vám slovo zpátky, paní předsedkyně. Děkuji vám a na řadě je pan doktor Nikola Macuky. Děkuji, paní předsedkyně. Chci vám poděkovat. Nejprve dovolte, abych vám eh, ukázal část práce, kterou jste viděli eh, od eh, od pana eh, doktora Izadora Fakulsou. Jedná se o situaci v Rusku a já bych to dovolil si ještě doplnit eh, některými, eh, efekt, některými fakty, především z oblasti energetiky. Takže abychom se tedy nejprve podívali, jak to e, vypadá s vlivem Ruska v západním Balkánu. Mohli bychom se nejprve podívat na to, co o věci soudí e, nacionalistič, e, nacionalisticky smýšlející ruské ruští experti, kteří se domnívají, že Rusko teď Balkán ztrácí a že Rusko jakoby dává ruce pryč od regionu. Když se podíváme na poslední koncepci zahraniční politiky z listopadu 2016 Ruské federace, tak máme takový dojem, že e, východní Balkán už nepředstavuje pro Rusko prioritní region, na rozdíl od e, jiných regionů, například Latinskou Ameriku. A zdá se, že e, Moskva nemá v úmyslu tak či onak přispět eh, ke stabilitě a řešení konfliktů v této oblasti. To je také pravda. A když se teď podíváme na tuto perspektivu ze západního pohledu, tak tam to je vnímáno úplně jinak. Například Nouvel Observator se domnívá, že Rusko se zdá se připravuje uh, Eh, k tomu, aby tady přiložilo Polínka pod několik konfliktů a pomohlo destabilizovat eh, region a určitým eh, způsoby zabránit tomu, aby západní zájmy mohly se v regionu realizovat a obavy z ruské přítomnosti v regionu byly také posíleny E, pokusem o státní puč e, v Černé hoře e, na podzim 2016, což by zdá se, mohlo eh, být eh, vnímáno skutečně tak, že to podporovali ruské orgány. A západní eh, lídři se mají teď v zvyku čím dál tím víc zajímat o tento region a vnímat mnohem pečlivěji, jaké je stanovisko Ruska je tady celá řada různých faktorů, ale můžeme si e, třeba klást otázku ohledně existence humanitárního školicího centra z roku 2012 e, v městě Niš, které je vnímáno jako takový zárodek ruského vlivu. A je tady celá řada hypotéz eh, ohledně ruského vlivu a ruské přítomnosti v regionu. Ne všechno je jaksi podloženo fakty, každopádně je nutné eh, se eh, na vše podívat s chladnou hlavou a analyzovat jak motivace a sílu, tak také slabé stránky Ruska v tomto regionu. Samozřejmě, že určitá motivace tady pro Rusko je, je to výsledek nedávné historie historie, je to například otázka Kosova, protože Moskva udělala maximum proto, aby omezila, e, zkomplikovala přístup e, Kosova k samostatnosti, k nezávislosti a jeho přijetí mezinárodním e, společenstvím. Takže Eh, Moskva chce minimálně vyvíjet eh, takový, eh, takovou atmosféru, aby se zdálo, že je pro Unii určitým konkurentem pro získání vlivu v regionu. Je třeba si uvědomit, že mezinárodní řád se podle Ruska vrátil do, nějak, do takové postokcidentální, postzápadní e, periodě, ve které má Rusko opět e, větší vliv a Rusko se hodlá prezentovat jako e, mocnost, která může věci v regionu řídit. Západní Balkán byl dlouhou dobu privilegovaným regionem ruského vlivu a některé země v této oblasti jsou místy, kde se prosazuje ruská kultura prostředním eh, velkých federálních ruských agentur, eh, které jsou pod kontrolou Ruského ministerstva zahraničních věcí a jejíž cílem je eh, propagovat pozitivní eh, pohled na Rusko právě v té, eh, této části Evropy a v těch posledních několika letech je v řadě z mý regionu tato agentura přítomna. Ve Slovensku už například v roce, od roku 2011, v Republika Srbska od roku 2011, 2012. Zároveň Sputnik, a tady asi všichni opravdu znají, eh, jak významný eh, je Sputnik pro eh, propagaci eh, ruských eh, kremelských myšlenek, zahájil vysílání v srbštině. V několika zemích západního Balkánu, konkrétně v Srbsku a Bosně Hercegovině, prokazují výzkumy veřejného mínění, eh, že Rusko je vnímáno relativně pozitivně. V Srbsku především. Tam je celá řada lidí velmi spokojených s tím, že Rusko na mezinárodní mezinárodní scéně hovoří eh, způsobem, který eh, Srbsko zohledňuje, protože Srbsko se bere eh, jako poražený či znevýhodněný po rozpadu Jugoslávie. Zároveň ovšem tady samozřejmě v těchto zemích je ještě vůle po Unii a po členství v Unii, ale Rusko se snaží profitovat z určitého pocitu nespokojenosti a je také zajímavé vnímat určitá fakta a hodnotit jejich hodnověrnost, konkrétně třeba ohledně obvinění, jak už jsem řekl, ten, to humanitární centrum ve městě Niš podle některých je vlastně místem, kde jsou eh, koncentrovány určité paradesantní eh, jednotky, eh, které spadají pod člověka, který stojí za, tou, za tím pokusem o státní převrat, o kterém jsem hovořil. Pak je tady také dobré analyzovat vliv, který vlastně Rusko nemá. Jedná se především třeba o sektor energetiky. E, velmi často se o energetice hovoří jako o sektoru, kde se ten ruský vliv e, zvlášť promítá, ale ve skutečnosti je Rusko čím dál tím víc vyvažována e, v této oblasti jinými mimoevropskými mocnostmi, a dále jsou do těchto zemí také dodávány dodávky i z jiných unijních států. Zahraniční obchod západního Berlán, Balkánu s Ruskem je relativně malý, je to, ně, je to nějakých necelých 7 veškerého e, zahraničního obchodu Balkánu a pouze 1 ruského E, zahraničního obchodu. Takže asi tolik kváze Ruska v té ekonomické oblasti. Zároveň se také e, je třeba podívat na skutečnost, že Rusko je relativně slabým investorem. Co se týče přímých zahraničních investic Ruska v balkánské oblasti, tak je to velice omezené, dokonce i v Srbsku. E, ta část, kterou e, bychom mohli přičíst e, Rusku, co se zahraničních investic týče, nepředstavuje ani 5 ročně, zatímco 70,4 eh, zahraničních investic v oblasti eh, proudí ze zemí Unie. Zároveň eh, hospodářská přítomnost Ruska v regionu, která se stále zdá některým poměrně významná, určitým věcem nezabránila, například v Montenegru. Většina podniků je tam registrována v Rusku, 27 procent obchodu jde tam, 7 milionů Rusů je tam registrováno, nicméně i tak Černá hora e, přistoupila k Severoatlantické alianci, ne k Unii, jak jsem řekl, za to se omlouvám, ale k Severoatlantické alianci. Jazyk. Jazyk je také vnímán jako důležitý nástroj a je třeba tady říct, že Rusko nemá zas až takovou výhodu, protože ruština není tak rozvinutá eh, v regionu a nehovoří se tolik rusky. Takže mm, je třeba si také uvědomit, že opravdu Rusko nemá nějakou globální strategii v regionu, ale že se ty země vlastně, ale že eh, se tady eh, dá vystupovat určité oportunistické chování. Zásadní je pro Moskvu, aby tak trochu okopávala kotníky jak na to, tak Evropské unii a Moskva si dobře uvědomuje, že tady vlastně není, iniciativ, eh, není jiná alternativa pro tyto země, než eh, přistoupit k Unii. Nicméně se snaží i nadále být aktivní a, eh, v, a zkomplikovat maximálně ten proces rozšiřování Unie v této oblasti. A závěrem Eh, se jedná o takové hodně oportunistické chování a hodně chaotické chování, jaké si jen dovedeme představit. A to jsem vlastně teď hovořil jménem doktora Fakona, který připravil dokument o Rusku. Já bych si dovolil některé věci zdůraznit, především v té energetické oblasti, protože je to právě energetika, která se hodně skloňuje jako důvod závislosti na Rusku. Pokud se podíváme na vývoj dovozů energetiky z Ruska do těchto zemí, tak s výjimkou Srbska, Slovinska a Bosny Hercegoviny většina zemí ostatní, země eh, vlastně eh, mají ty dovozy stabilní a nebo, snižují, nebo se ty dovozy snižují eh, a nahrazují je další aktéři, protože se tady prostě také hraje na tom trhu energetickém, hraje se velmi výrazně. A e, jak Evropská unie, tak další e, mimo unijní aktéři, například Azerbajdžán jako dodavatel e, nafty a plynu a další země se prostě čím dál tím víc zajímají na, o tento region západního Balkánu. Pokud se podíváme na stávající situaci a budoucí projekty, co se například plynu týče, tak si uvědomíme, že ta stávající infrastruktura plynová v Balkánu hodně závisí na dodávkách z Ruska, především e, tady jde o e, plynovod, e, který prochází Rumunskem a Bulharskem, či středoevropský kanál, který prochází Ukrajinou. Eh, pak je tady eh, návrh eh, či projekt Jižní koridor a snaha vytvořit alternativní cestu, která by šla přes Turecka a byla by vlastně alimentována do vozy z Azerbajdžánu. Pak je tady TAP, transjaderský plynovod a z toho vyplynul nový projekt vytvoření eh, plynovodu JAP, který by šel napříč přes Balkán eh, od Albánie až do Chorvatska. A my si uvědomujeme, že příchod tohoto nového plynovodu eh, tady vlastně přináší, favorizuje řadu dalších nových aktérů, neevropských ten plynovod, který vede přes eh, Turecko z Azerbajdžánu a do e, značné míry patří Sokaru, což je azerbajdžánská firma, ale také závisí na dobré vůli Turecka. E, tak toto je eh, plynovod, který představuje určité konsorcium především západokánských eh, zemí, ale také je tady azerbajdžánský aktér. Takže tady se věci mění a eh, ta, ten vliv je vlastně, jak jsem řekl, nabírán dalšími aktéry, neevropskými, a e, jedním z nich je právě Azerbajdžán, kterému čím dál tím víc e, platí, e, patří v řadě zemí v Albánii, v Bosně, Hercegovině, v Kosovu, řada tedy energetických podniků a dalších továren. Pokud se podíváme na kyberprostor a vliv v něm, tak Rusko není až tak významné na Balkáně, protože když se podíváme na vliv a e, prezenci ruských e, e, portálů, tak vlastně Černá hora a první eh, ruský portál je F-Kontakt, což je sociální eh, síť podobná jako Facebook, ale je to až jedenáctý eh, typ sítě populární v zemi. Takže je třeba si toto neustále připomínat, tyto země, si vytvořili určitý e, kyberlokální ekosystém, posílili svou vlastní kyberkapacitu. To znamená, že řada zemí e, v této oblasti e, můžeme, řadu zemí tak můžeme vnímat jako velmi odolných vůči kyberzločinnosti. Takže Chorvatsko je například v tomto směru na 41. příčce, což je velmi dobrý výsledek ohledně odolnosti vůči kyberzločinům. E, pak je tady ještě otázka nebezpečnosti dalších e, konfliktů, ale do toho už bychom museli zahrnout kromě Ruska i další aktéry. Děkuji. Thank you very much indeed. Děkuji vám. A e, nyní zahájí debatu pan žá. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Já chci poděkovat za prezentace, byly zajímavé a podložené fakty. Nemám nějakou konkrétní otázku, dovolte spíš pár poznámek. Ohledně hybridity. Myslím, že jste velmi dobře schrnul tu stávající debatu a zdůraznil správně bedlivost eh, a opatrnost, kterou musíme eh, to s eh, hybridními hrozbami spojovat. Já to slovo nemám moc rád, je teď velice modní, má to marketingový potenciál a zbuzuje to zájem ale já skutečně v tom nevidím až tak nového a vy jste velmi správně řekl, že to je nový výraz pro realitu, která nová není ta interakce mezi strategickým a taktickým, v tom přece není vůbec nic nového a právě proto jste si velmi případně vybral Balkán, eh, abyste to eh, popsal. Eh, to, co řekl, to, co dělal Miloševic, Miloševič koncem 90. let, no to je, no v 90. letech to je hybridita non plus ultra. Eh, takže eh, těch, eh, to slučování těch všech možných způsobů, to je přece přesně to, co jsme zažili na Balkáně na, při rozpadu Jugoslávie koncem 80. a v 90. letech, Takže nic nového pod sluncem v této oblasti. A teď se mluví o různých koncepcích, já teda se trošičku usmívám. K té stávající situaci. Analýza, která tady eh, vlastně vyplývá od paní Falcon, je možná excesivně racionální. My totiž máme co dočinění s jevem, eh, který hodně se eh, vlastně odráží od vnímání, od narrativa, od propagandy, od určitých vlivů a není založen na určitých tvrdých údajích. Energetika. Ano, máte pravdu. Energetické toky eh, nehovoří tak moc pro ruskou přítomnost. Ono to ale hraje pouze částečně. A když eh, je tady třeba podnik jako NIS, v Srbsku. To je asi jeden z největších zaměstnavatelů v Rysku, takže ta sociální síla je značná, ta finanční síla je jas, eh, značná. Eh, ta závažnost, ta eh, prostě li, li, lidé, kteří jsou tak či onak s NIS nějakým způsobem zpěty, těch je opravdu mnohem, mnohem víc a v, v, ve finále to hraje mnohem větší roli roli než objem těch tun, eh, které dovážíte. Takže ta ruská přítomnost, pozor, je tady. Jsou tady různé podniky ze třetích států a ty jsou také pod ruským vlivem, eh, když jsou tam nějací Maďaři či jiní, kteří se v tom hrají. E, tady jsou země, které jsou vnímány jako samostatné vůči Rusku, jako třeba Chorvatsko. A přitom Chorvatsko je velmi, velmi pod ruským vlivem a e, ruš, e, chorvačtí politici se s tím dělají starosti. Vidí tady obrovské oligarchy, vidí tady různé síly, které jsou pod ruským vlivem, pod vlivem Moskvy. Takže na jedné straně jsou tady holé E, cifry, je tady, jsou tady určité statistické údaje a pak je tady ten celý vliv, který je prováděn velice takovým rozmělněným e, způsobem, nenápadně pod, e, ze spoda. Pak jsou tady média. Ano, vy jste říkal, že se tam teda lidé nebaví na ruských na e, ruských e, stránkách či serverech. E, dobře, oni mají, dejme tomu, černohorská média, ale ta patří určitým způsobem Moskvě také, i když jsou v rukou místních. Jak to vypadá na Balkánu? Ty lidé mají paměť a my ji nemáme. V těch zemích jsou sítě, které nebyly nikdy rozpleteny, které nebyly rozbity. Lidé říkají, že třeba nám nedocházelo k lustracím. Lidé, kteří dělají dělají zprávy o těchto zemích. Ta eh, Jugoslávie se rozpadla, ale, ty, eh, ale musíme si uvědomit, jak to vypadalo s těmi tajnými službami Jugoslávie. Ty teda měly určité renome a ty sítě nebyly nikdy úplně zrušeny, úplně rozbity. Oni prostě stále tak či onak fungují. My tohle nepamatujeme, my o tom nic nevíte, nevíme. Eh, evropští úředníci Eh, nevědí nic o historii eh, těchto zemí. Eh, Kosovo pro ně začalo existovat v tom lepším případě někdy v roce 95, nevědí vůbec nic, co se tam odehrávalo počátkem 90. let, v 80. 70. letech. Ti lidé teď vidí, že my se na ně díváme posledních 5, 10, 15 let, ale my o nich nic nevíme. Takže teď se říká, budeme jim pomáhat, naučíme určité věci a tak dále. Já musím říct, že si neuvědomuji, uvědomujeme, do jaké míry je ten termín odolnost pro ně a pro nás přece jenom něčím trochu jiným. A já musím říct, jak to formulovat. Nejsem možná pesimistou, ale eh, jsem spíš skeptik, co se týče eh, toho, co jste říkal. Vy říkáte, že eh, Rusko se jedná, jedná populisticky a nemá, nemá a oportunisticky a nemá strategii. Rusko nemá strategii, ale všude postupuje. Všude postupuje způsobem, který je poměrně dost výrazný a nakonec poměrně koordinovaný. Takže ano, oportunisté tam jsou, ale já si myslím, že tento výraz výraz eh, využíváme e, e, proto, abychom skrývali to, že vlastní strategii nemáme. Perspektiva Evropské unie, ale posledních 20 let. Co se tam vlastně konkrétně přihodilo? Teď už e, je to ty otázka trans, jako transformace Evropské unie, evropská perspektiva. To je trošičku vyčerpané téma, trochu téma, kterému chybí dech, kterému chybí energie. Není tady ten politický drive, Life, takže jsou tady určitá drobná opatření, která sama o sobě nejsou špatná, ale není to jako takové strategií. Říká se, že Rusové nemají strategii. No, mně se zdá, že v tuto chvíli mají té strategie víc než my. A dokonce si myslím, že i Turci mají větší e, strategii. Číňani rovněž. Takže zase připomeňme si, že tady vlastně nejsou jenom Rusové v tomto regionu. Myslím, že e, Balkán ztrácíme, ztrácíme ho, protože jsme naivní, protože e, nemáme nemáme tu historickou paměť, protože je nerozumíme, protože na Balkán projektujeme určitou racionalitu, která prostě nevyplývá z těch kritérií, jaká platí eh, u těch eh, místních lídrů. Děkuji, paní Klermody. Děkuji vám. Abych eh, navázala na pana Danžana, které byly skutečně velice trefně řečeny, tak eh, vlastně jsme začali definici, definicí toho, co je strategií vlastně hodně starou. Víme, že existují sítě v této oblasti, víme, ne, eh, že tam to má určitou historii a samozřejmě Eh, od vynálezu knih tisku máme eh, různé proměny komunikační strategii. A já doufám, že vám to pomůže, poněvadž to vlastně umí zaměřit eh, pozornost a taky akce, vyvolat aktivity, Druhá věc, eh, kterou bych chtěla říci, eh, ta dvoukolejná strategie. Vy jste vlastně k tomu řekl, že odolnost znamená eh, propagovat hodnoty. A to asi souvisí s tím dalším bodem. A sice zamyslet se nad tím, jak můžeme s Eh, vypracovat lepší strategii směrem ke západního Balkánu. A to v podstatě musí mít za součást propagaci eh, naši hodnot. My samozřejmě žijeme v rámci EU a já nevím, jestli to děláme dost dobře, nebo jestli toho děláme dost, nebo jestli jsme v tom dostatečně důslední, jak bychom měli být. Eh, taky si myslím, pane Mazuči, když jste hovořil tady o té energetice a v souvislosti s těmi eh, dalšími aktéry, a to, co vlastně ti noví aktéři, kteří eh, vlastně v té oblasti eh, mají také už nějaké zkušenosti, takže já nevím, nakolik eh, optimisticky se můžeme stavit k této oblasti a k našim snahám změnit scénář. Eh, taky se tím zabývám, ale děkuji vám za prezentaci, bylo to velice zajímavé. Ano, děkuji. Vidím, že nikdo další se nehlásí do debaty. Já tady mám svoji vlastní otázku. a myslím, že to je spíš na pana doktora Macukiho, ale možná, že oba pánové by mohli eh, k tomu něco říci. Je to o Srbsku. Já musím říct, že mám určitý problém s chápáním eh, toho, eh, že tady je třeba tu zemi maximálně přiblížit k EU a usilovat o její integraci do EU co nejdříve. Nicméně z hlediska bezpečnosti a obrany je zde mnoho opravdu znepokojivých záležitostí. Tomu patří vojenská spolupráce s Moskvou, včetně společných cvičení s Ruskem, a s Běloruskem, například ty cvičení Západ. Na druhé straně ovšem Srbsko eh, velice eh, aktivní na západním Balkánu, také eh, v mírových misích a mm, funguje zde jako velmi svolhlivý partner. Srbsko má rámcovou smlouvu s EDA. Čili jak se na to dívat rovnovážně? Jak, jak eh, vymazat to přání spolupracovat s Moskvou v těchto oblastech, které jsou pro nás velmi, velmi obtížné vzhledem k politice Ruska. Prosím, pánové. Děkuji. Já nejsem eh, expertem na eh, Balkán, ale já osobně, a to je můj osobní názor, já osobně si myslím, že Srbsko se snaží využívat Rusko eh, jako hm, k tomu, aby si zvýšila váhu na západním Balkáně, a získal větší vliv také e, zejména vůči jiným zemím na Balkáně. Například v energetice je Srbsko e, také transitní zemí pro ruský plyn směrem do Bosny a Hercegoviny například. A v současné době Srbsko a e, vnímá Rusko jako jakéhosi staršího bratra, který může eh, pomoci k tomu, že Srbsko zůstane tou nejvýznamnější zemí regionu. A eh, samozřejmě eh, v souvislosti s Evropskou unii vidíme, že Srbsko tak trošku je, prostě se rozpouští ten jeho exkluzivní vliv. Srbsko Eh, prostě hm, hm, samozřejmě už nebude tak eh, silným hráčem, jako bývala. Bude to prostě jedna ze zemí regionu, ne ta nejdůležitější. A Moskva podporuje v Rus, podporuje tedy eh, Srbsko v té, v té starší orientaci. To, je, to jsou prostě takové nějaké historické sny. A myslím, že je to v podstatě otázku, jak tomu eh, čelit nějakou, nějakým jiným příběhem. Dobře. A ještě tady byly dvě otázky eh, našich eh, poslanců byste mohli na ně zareagovat, poněvadž další otázky už tady nejsou. A tak možná ještě tedy vaše závěrečné slovo. Bez mikrofonu. Dvě věci. Za prvé, asi tady došlo k nějakému nedorozumění, když jsem mluvil anglicky. E, to, co jsem vám popsal jako ta strategie dvouúrovňová, e, to je přesně to, co se také takhle popisuje v různých institucích Evropské unie. E, s, s, také s určitými potíži, ale je to oficiálně doporučováno dokumenty Evropské unie a oficiálně prosazováno, ale už je pozdě. Za druhé, tady nemůže existovat hybridní hrozba, pokud není konflikt. Válka. Pro Ukrajinu ano. Syrie, Irák ano. Jemen ano. Balkán ne. Teď není tam válka a v tuto chvíli nikdo eh, nechce škrtnout cirkou. Takže říkám, že pokud jde o koncepci eh, toho, zdali intelektuálně můžeme bojovat proti různým typům hybridní hrozby. Eh, uvnitř Evropské unie to může znamenat několik problémů. Eh, vy prostě potom berete veškeré prostředí kolem vás jako potenciálně prostředí konfliktu v zóně, která už je dost napjatá a e, hodně e, jaksi trvat na hybridních hrozbách na Balkánu dává vodu na mlín řadě vlád, které mají nejrůznější protichudné zájmy velice blízko. A podle mého názoru evropské instituce svým charakterem a svými e, možnostmi by měly mít jako hlavní úkol snižovat tato napětí a ne je zvyšovat. Takže technicky hybridní hrozby na Balkánu, to znamená bojovat proti proti nim znamená e, zase bojo, vytvářet určité pevnosti, některé budou ruské, jiné pod vlivem tureckým, další e, pro, vlivem unijním. Je to velice nebezpečná hra. A moje poslední poznámka, pokud si chceme hrát e, na hybridní hrozby, tak to musíme mít koule, protože to, co vyplývá z tohoto velice krátkého diskurzu, je, že my tady už nehovoříme o pouhém hospodářském rozvoji. To je řeč z roku de, z let 90 ale teď tam jsou, eh, teď tam jsou kteří? Turecko, to není eh, třetí svět. Eh, Rusko, to není třetí svět. Saudská Arábie, to není třetí svět. Toto jsou modely společnosti, které prokazují, že tady mohou existovat hospodářské modely a modely, modely společenské s úplně jinými parametry a s jinou společností. Takže pokud se bavíte o části Balkánu, on totiž celý nikdy nebude evropský, na to můžeme zapomenout, tak musí musíme začít bojovat eh, zuby nechty, jako v období studené války, eh, na ideologické frontě. A to už teda je hybridita. Hybridita se hraje ve dvou, protože my také máme své zájmy a určité hodnoty, které chceme bránit a které, o kterých si myslíme, že stojí za to je obhajovat eh, na Balkánu. A pokud ano, tak se do toho musíme pustit. Děkuji vám, paní předsedkyni, za vaši trpělivost, dámy a pánové. Děkuji, že jste se zúčastnili zúčastnili eh, tohoto našeho malého sezení a musím říct, eh, že eh, s určitým, určitou lítostí vám to slovo vracím, protože to pro mě bylo velice obohacující. Děkuji vám. Ještě pan Macuky. Um, Děkuji vám, paní předsedkyně. Jenom pár poznámek, abych reagoval na vaše eh, slova o energetické tematice. Já neříkám, že eh, Rusko ztratilo vliv v té energetické oblasti v regionu spíš naopak. Ale chtěl jsem vysvětlit, že tady se ten systém proměňuje. My jsme vyšli z určitého systému energetiky v západním Balkánu, prostě existoval tady určitý jugoslávský systém e, přes Srbsko z Ruska a byl to jednotný systém, jediný. A co se teď děje? Určitý počet let díky Evropské unii především e, je tady ten jihoevropský koridor, je tady ta smlouva, vytvářejí se alternativní cesty mezi Unií a balkánskými státy, které nejsou součástí Unie, a nebo které vedou z jiných e, zdrojů e, z Azerbajdžánu, například, jak jsme o tom hovořili. Takže to neruší to, co existovalo. E, samozřejmě NIS je něco, co propaguje a vlastní vlastně Gazprom Lift. A má to obrovský vliv v Srbsku, v, hospodářském, v hospodářské struktuře Srbska. To s vámi naprosto souhlasím. Ale je tady určitý posun, protože se tady e, vlastně e, rozšiřují e, ty zdroje. Některé země se od to snaží. Každý to eh, minimálně řekl, že chce vytvářet systémy obnovitelných eh, zdrojů. A ty jsou realizovány, tyto nové systémy, díky Evropské unii. Jak to vypadá třeba eh, s dodavateli telekomu? Většina těchto systémů byla liberalizována a dodavatelé komunikačních služeb jsou evropští. Nejsou tady žádní poskytovatelé internetu, expertů, kteří by byli významní a kteří by byli z Ruska. Takže neříkám, že tady není ruský vliv a že tam nejmůže být, ale že se tady objevily alternativní zdroje a že se vlastně jistě vyplynu, že to tedy vyplynulo z, té, z toho období studené války, že tady je eh, tedy eh, z jedné strany na něco navázat ale jsou tady zdroje další, jsou tady zdroje z Unie a jsou tady prostě další aktéři. Vy jste se zmínil o Turecku, je tady Čína, je tady Azerbajdžán. Azerbajdžán má obrovský politický vliv na tyto země. Před pár lety eh, byla nafta obro- velice drahá, a tyto, tyto aktéři by mohli mít také své, eh, svůj vliv. A jak řekl kolega, hybridní otázky jsou především otázky vlivu a protivlivu. Takže eh, nejde o to říct si, jedna existuje, druhá ne. Ale v případě, že by něco existovalo, že by se něco stalo, tak tady existují určité kanály. Je to prostě už jiná situace. Děkuji. Předsedkyně, děkuji. Kolik. Děkuji vám, kolegové tím eh, končíme workshop o tom, jak čelit hybridním hrozbám na příkladě západního Balkánu. A prosím, zatleskejme našim skvělým řečníkům. Děkuji vám. Zítra naše zasedání začíná v 9 hodin ráno. Thank you very much indeed.